Hyvää huomenta. Hyvää huomenta ja hyvää vuoden jatkoa kaikille. Dobré ráno. Všechny vás zdravím a přeji vám šťastný nový rok. Jistě jsme všichni šokováni e, zemětřesením na Haiti a počtem obětí, protože údajně e, přišlo o život až 100 tisíc lidí, což jsou opravdu otřesné zprávy a nelze než doufat, že evropská humanitární pomoc se dostane všem potřebným. Na plenárním zasedání příští týden budeme nepochybně o této tragédie, této katastrofě a jejich dopadech na lidské životy hovořit. A nyní se chci zeptat, zda můžeme přistoupit ke schválení pořadu jednání. Pokud nebude nikdo nic namítat, tak považuji pořad jednání za schválený. A v 11.30 přerušíme jednání, respektive budeme potom pokračovat jako pracovní skupina a budeme se zabývat EIDHR, to znamená Evropským nástrojem pro demokracii a lidská práva. A to bude potom neveřejné zasedání a mohou se zúčastnit všichni poslanci. Je to první oficiální zasedání pracovní skupiny, protože eh, seznam členů této pracovní skupiny byl nyní schválen. A ještě další připomínka, která stojí za sdělení a se týká slyšení s komisaři, s eh, kandidáty na komisaře. Všichni jste se jistě účastnili toho slyšení s Lady Ashtonovou, kandidátkou eh, vysokou, eh, vysokou eh, zástupkyní, vysokou představitelkou. A víme, že z toho vznikne dopis, který bude zaslán předsedovi komise. Ale co můžeme učinit v našem podvýboru 25. ledna? Můžeme hovořit o pracovních metodách, to znamená o tom, jakým způsobem bude probíhat spolupráce s vysokou zástupkyní. V tomto kontextu je e, důležitá meziinstituční dohoda a my nechceme tomuto procesu nějak překážet, ale možná by stálo za to sepsat dopis vysoké představitelce, ve kterém bychom sformulovali naši představu o budoucí spolupráci s ní i s jejími službami. A pak tu máme oznámení předsedy. Budu hovořit trochu méně než posledně, ale od posledního zasedání se odehrála celá řada věcí, takže je tu opravdu co říci. Konala se pokojná manifestace v Moskvě eh, na eh, Nový rok. A Ludmila Alexejeva byla zadržena. Paní Alexejeva byla již eh, středem pozornosti dříve a bylo kromě toho zadrženo dalších 50 lidí, včetně jednoho eh, aktivisty, kterému bylo 82 let, paní Alexejeva a všichni ostatní by měli být, eh, požádala, aby všichni ostatní byli propuštěni, ale místo toho byla zadržena ona sama, což skutečně nepřispělo k dobré reputaci moskevské policie. 1. ledna předseda parlamentu silně odsoudil zatčení paní Alexejevy a vyzval k jejímu propuštění, k propuštění všech ostatních, což bylo opravdu chválihodné, že eh, ta reakce přišla tak rychle. Dále tu máme otázku Číny. Velice budeme se zabývat velice důležitou, důležitým usnesením o tý, bude se to týkat Liu Bo, což, který byl odsouzen na 11 let odnětí svobody. Protože údajně ehm, se účastnil na protistátní činnosti. Dokonce se hovoří o jeho kontrarevoluční činnosti. A to je právě v, v čínském právu je takový jeden paragraf, který se velmi často zneužívá za tímto účelem. Takže Liu Xiaobo eh, a jeho zatčení, jeho odsouzení, tím se budeme eh, zabývat došlo k odsouzení. Eh, pre, pan eh, prezident parlamentu Buzek zaslal dopis čínskému ambasadorovi v Bruselu. A ještě další záležitost, která souvisí s ujgurskými s žadateli o azyl, kteří byli posláni z Kambodži zpátky do Číny. Proč eh, Samozřejmě, že je to velice důležitá otázka. Ovšem existuje rámcová dohoda mezi Evropskou unii a Kambodžou, která byla podepsána v dubnu 1997. A v této rámcové dohodě je doložka, která umožňuje zmrazení této dohody. Já doufám, že tomu budeme věnovat pozornost, protože osud těchto ujgurských azylantů, je, jejich život, jejich bezpečnost je v, v sázce. Větnamští mniši a mnišky v nedávné době navštívili Evropský parlament a my jsme se je snažili podpořit, protože uh, oni jsou rovněž terčem persekuce a e, my sledujeme situaci na poli lidských práv ve Větnamu. Od konce, prosince, od konce prosince nedošlo k žádným násilným útokům na kláštery. A zdá se, že po návštěvě parlamentu byli, měli možnost eh, svobodně vyznávat eh, svou, své přesvědčení a věnovat se svým aktivitám. Každopádně potřebují naši podporu. A pak, když se podíváme na některé naléhavé otázky ve věcech, které byly na pořadu jednání koncem roku 2009, tak je to usnesení týkající se Azerbajdžánu o svobodě slova v této zemi. Co se od té doby událo? Od té rozpravy na, plenár, na plenárním zasedání, na níž chtěl parlament podpořit dva blogery, kteří eh, byli rovněž perzekováni státem. Oni se odvolali proti rozsudku, který na ně byl uvalen a to bylo v v době Vánoc, nyní odvolací řízení bylo odloženo na konec ledna, všem oni jsou stále ve vazbě a není příliš velká naděje, že bude jejich rozsudek úspěšně rozporován. Každopádně budeme nadále trvat na jejich propuštění. A ještě stručně další dva body. Za prvé Uganda. Parlament schválil usnesení, v němž odsuzuje ten nový ugandský návrh zákona z roku 2009 namířený proti homosexuálům. Evropský parlament žádá, aby Uganda tento zákon neschválila. Tento návrh zákona. A existují určité náznaky toho, že zákonodárci v Ugandě jsou do jisté míry ochotny tento návrh stáhnout. A teď mi tady sekretariat říká, že, tento, že byl tento zákon dokonce stažen. Takže se, já jsem si jist, že ta naše aktivita není tím jediným, co uh, přimělo Ugandu ke eh, stažení tohoto zákon, zákona. A ale jistě to k tomu přispělo. Dále Demokratická republika Kongo. Tady bylo usnesení, které se vyjadřovalo k různým násilným útokům a k porušování lidských práv. Mise OSN Monuk Tato mise Spojených národů podporuje novou operaci, která pomáhá všem civilistům, kteří se stali eh, terčem násilí a útoku. Ale jistě se k situaci v Kongu ještě vrátíme později na jaře, protože tam dochází ještě k dalším násilnostem, včetně znásilňování žen. Chce některý z vás ještě pohovořit o nějaké aktuální nebo naléhavé otázce? Pokud ne, tak bychom mohli přejít k třetímu bodu. Máme tu mezi námi zástupce nebo několik zástupců španělského předsednictví a tudíž bude následovat výměna názorů o programu na poli demokracie a lidských práv. Máme tu pana Pavardo, který je v čele od odboru pro lidská práva na ministerstvu zahraničí. Máme tady také zástupce Amnesty International, respektive evropské eh, pobočky Amnesty International zastupuje Human Rights Network, což je jeden z našich skvělých partnerů v naší práci na poli lidských práv. A nejprve tedy dáme slovo panu Kvadrádovi. Vy eh, se zabýváte tímto tématem za obtížných okolností, protože brzy začne fungovat nový systém s vysokou zástupkyní a mění se také fungování předsednictví. Zajímalo by nás, jak budete řešit toto přechodné období. My vám pochopitelně chceme být v tom nápomocni, jak nejlépe jsme schopni. A Španělsko bude také vést zasedání Dobrý den, děkuji paní předsedkyně, dámy a pánové poslanci. Je to pro mě velká čest, že mohu být zde na vaší, vašem zasedání. Je to po čtvrté, kdy Španělsko předsedá Evropské radě od vstupu do Evropské unie. Od té doby samozřejmě se situace změnila vzhledem k minulosti. Je to klíčový okamžik pro Španělsko, pro Evropu a vůbec pro celý svět je to velmi významné období pro Evropu a pro Španělsko, jak jsem již řekl, protože jsme v období přechodu a velkých změn. 1. prosince 2009 vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, takže nyní máme dobrý, pevný základ, abychom postupovali tak a aby aktivity Evropské unie byly v budoucnu konsistentní. Budeme předsedáme právě v období velkých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 a je to skutečně velká čest eh, vést a předsedat Evropské unii v tomto klíčovém období 21. století. Přebíráme předsednictví v klíčovém období pro Evropu, ale také pro mezinárodní společenství. Zažíváme velké problémy s nezaměstnaností, s klimatickými změnami a čelíme eh, stejné skutečnosti. Konstatujeme, že jsou mnohá nebezpečí, která nás zatěžují, ale přes tuto obtížnou situaci musíme být velmi aktivní, nebo právě kvůli této obtížné situaci. Vzhledem k těmto výzvám skutečně konstatujeme, že to bude také velká příležitost naše předsednictví, které musíme využít během těchto šesti měsíců chceme dodat velký, dodržet velký politický elán, tak aby Evropská unie byla stále průkopníkem v oblasti obrany lidských práv. V následujících šesti měsících Budeme spolupracovat s baronkou Eštnovou, s vysokou zástupkyní pro zahraniční abych um, tato zahraniční politika Evropské unie byla transparentnější a konsistentnější. Ale je jasné, že veškeré činnosti Evropské unie v této oblasti jsou zásadní pro další vývoj Evropy. Budeme potřebovat tuto politiku Evropské unie pro ochranu lidských práv. V průběhu šesti měsíců španělského předsednictví chceme využívat všechny politiky, všechny nástroje, které jsou k dispozici a které jsou plodem mnohaleté práce. Chceme tedy zaručovat kontinuitu v této oblasti. Chceme šířit a bránit lidská práva. Chceme tak činit všeobe, ve všeobecném rámci hlavních směrů, které již byly zpracovány. Nejsme zde proto, abychom inovovali, ale jsme zde proto, abychom prohlubovali naše akce, zejména tam, kde je významná přidaná hodnota. V nastávajících šesti měsících našeho předsednictví budeme postupovat takovým způsobem, aby politika Evropská unie byla ještě konzistentnější a prohloubenější v oblasti ochrany lidských práv. Máme hlavní směry, ale povedeme také dialog a konzultace v oblasti ochrany lidských práv. Budeme mít také příležitost působit ve spolupráci se spojenými národy. Všechny akce a činnosti musí být konzistentní. Nemůžeme se spokojit pouze, pouze s dobrými záměry, které jsou uvedeny v nějakých dokumentech nebo na základě konsensu. Musíme skutečně dosahovat výsledků konkrétních v terénu. Žádáme tedy, aby hlavní směry byly lépe pochopeny ve třetích státech, také na základě činnosti našich velvyslanectví, také na základě působení občanských společností a prostřednictvím ochrany obětí porušování lidských práv také navážeme na vynikající práci, které již dosáhlo švédské předsednictví, jehož cílem bylo racionalizovat ty hlavní směry. Také se budeme zabývat konkrétními případy porušování lidských práv ve třetích státech. Abychom toho dosáhli, tak budeme využívat práce pracovní skupiny rady, která byla ustavena k tomuto účelu. Budeme úzce spolupracovat s generálním sekretariátem rady a komisí od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Je potřeba si uvědomit, že veškerá tato práce bude probíhat ve spolupráci s vysokou zástupkyní Beronkou Eštnovou. Chceme samozřejmě zaručovat plodnou spolupráci s parlamentem, budeme zohledňovat vaše stanoviska, vaše usnesení, na úrovni pracovní skupiny rady a to pokaždé, než podnikneme nějaké akce týkající se konkrétních případů. Jako obvykle, předsedkyně vašeho podvýboru bude zvána na schůze pracovní skupiny rady tak, aby se mohla účastnit těchto debat. Chceme posílit transparentnost a konsistentnost akcí Evropské unie v této oblasti. Musíme tak učinit ve spolupráci s našimi velvyslanectvími a s našimi delegacemi zastoupenými ve třetích zemí. Také budeme tedy využívat bilaterálních jednání a dohod. Budeme do tohoto úsilí začleňovat také akce občanské společnosti, pokud chceme skutečně dosáhnout efektivní obrany lidských práv. Jak jsem již řekl, chceme zaručovat konsistentnost a kontinuitu externích akcí Evropské unie. Jaké jsou naše priority? Chceme bojovat proti trestu smrti, proti mučení, proti nelidskému a krutému zacházení. Chceme se zabývat otázkami dětských eh, vojáků, které zasahují v konfliktních situacích. Chceme také zdůrazňovat rovnost lidí, ochranu žen a mužů. Další pátá priorita. Chceme chránit GTB, chceme zajišťovat přístup k pitné vodě, také samozřejmě chceme chránit osoby postižených osob a osmá priorita chceme bránit a obhajovat lidská práva. To jsou tedy priority, které si naše předsednictví stanovilo. Na závěr mi dovolte říci, že se pokusíme reformovat Radu pro lidská práva Spojených národů. Chceme z ní učinit silný, efektivní orgán, který bude bojovat proti těmto násilím a porušování lidských práv. Abych se ještě vrátil k prioritám, víte, že již v roce 2008 předseda španělské vlády udělal prioritu z boje proti trestu smrti. Toto téma O tomto tématu se hovořilo pokaždé, když probíhaly bilaterální kontakty se třetími státy. Boj proti trestu smrti se tedy nyní vrátil mezi a stal se jednou z priorit našeho předsednictví. Ministerstvo zahraničních věcí a Ministerstvo pro spolupráci Španělského království nedávno uspořádalo seminářství, seminář o trestu smrti v arabském světě ve spolupráci s advokáty, občanskou společností a tak dále a výsledkem toho byla madridská deklarace. První, ministerský předseda Zapatero Ostatně vytvořil nový orgán, jehož cílem je bojovat proti trestu smrti a zejména, který se zaměřuje na dialog. To znamená tak, aby některé země změnilo, změnili chování tam, kde trest smrti se neustále uplatňuje. Naším cílem je, aby tato komise, ten nový orgán byl efektivní, proto jsme ustavili koordinátora, který se zabývá právě bojem proti trestu smrti tento koordinátor se stal takovým velvyslancem a patří do působnosti španělského ministerstva zahraničních věcí. Tento velvyslanec nebo koordinátor bude takovým styčným důstojníkem mezi Evropskou eh, unií a mezinárodním společenstvím v oblasti boje proti trestu smrti. Všechny tyto kontakty budou nesmírně užitečné pro veškeré zahraniční aktivity Evropské unie a v rámci boje proti trestu smrti. Naším cílem je posílit naši činnost v této oblasti a chceme napomáhat a posilovat akce, které již Evropská unie podnikla v minulosti. V prosinci 2009 paní se paní Eštnová setkala s ministrem Moratinosem a právě hovořila o konkrétním případu této oblasti a naším cílem je zapojit do této činnosti také právní experty, kteří se budou zabývat právě právními důsledky a cestami boje proti trestu smrti. Také uvažujeme o možnosti spustit mechanismus právního prověřování finanční pomoci, pro pomoc osob, které jsou odsouzeny k smrti v jiných zemích. Dále v rámci hlavních směrů které byly aktualizovány v roce 2008 v oblasti boje proti trestu smrti, bude Evropská unie rozvíjet akce jednak v rámci Spojených národů a také v rámci bilaterálních kontaktů Evropské unie jakožto doplňková činnost. Dále budeme zdůrazňovat řeš, řešení budoucí eh, rezoluce Spojených národů, která představuje další významný posun eh, v oblasti těch usnesení, která již byla přijata spojeným eh, valným schromážděním Spojených národů v roce 2007 a 2008. Rok 2010 je tedy klíčový rok který, kdy se bude pracovat na ambiciózním a pragmatickém textu a bude eh, ve, budeme pracovat v úzké spolupráci s bel, nastávajícím belgickým předsednictvím a pracujeme na strategii, jejíž cílem bude reagovat na tuto rezoluci. Proto ta první schůze, která se konala 2. a 3. ledna letošního roku, tak jsme již zahájili diskuse mezi 27 členskými státy, komisí a zástupci občanských společností a budeme se nadále angažovat na této cestě, abychom ukončili negativní postoj některých států vzhledem k této iniciativě. 2009. Dále budeme posilovat bilaterální kontakty Evropské unie se všemi státy, abychom dosáhli pozitivní změny a působili tam, kde by mohlo dojít k moratoriu. Všechno to má za konečný cíl naprosté a účinné zrušení trestu smrti a to se musí stát okamžitým cílem pro Mm, nezletilé, pro eh, gravidní ženy a pro handicapované občany. Dále je potřeba bojovat proti aktům mučení, což jsou bohužel praktiky, které jsou ještě dosti rozšířené v některých státech. Eh, postupy ve budeme se tedy snažit eh, nadále zintenzívňovat kampaň působení proti těmto postupům a v následujících šesti měsících se budou konat také mnohé konzultace. V tomto smyslu Evropská unie bude využívat všech svých cest a kanálů, aby vlastně přispívala k eh, šíření mezinárodního paktu o smírných politikách, které by vedly k okamžitému zrušení trestu smrti. Dále v určitých v, určitém, v tomto konkrétním případě trestu smrti se budeme zasazovat o to, aby nedocházelo k dalšímu porušování mezinárodních dohod. A tam, kde je trest smrti používán z politických důvodů, je potřeba skutečně na tento boj se nadále zaměřit. 24. až 26. února se bude v Ženevě konat čtvrtý kongres proti trestu smrti organizovaný Mezinárodní eh, společností proti trestu smrti. Chtěli jsme začlenit tuto akci na pořad jednání naší organizace tak, aby Evropská unie tam byla zastoupena na nejvyšší úrovni. Mělo, měli bychom vyslat jasný signál třetím zemím a aktérům eh, ze občanských společností, které které se angažují v této činnosti. Pan Zapatero, ministerský předseda, se bude účastnit za Španělsko na slavnostním zahájení tohoto kongresu. Existence mučení a dalšího krutého nelidského zacházení je prostě nepřijatelné. To je porušování lidských práv a základních práv, které a je to naprosto neospravedlnitelné. Málo zemí ve světě může říci, že skutečně se osvobodili od této zátěže. Jsou prostě ještě mezery, nedostatky v, v chování některých zemích a také pokud jde o pronásledování. Proto boj proti tomuto, těmto činnostem je skutečně jednou z priorit zahraničního působení španělského předsednictví a budeme vyžadovat striktní dodržování uh, lidských práv v rámci úmluvy eh, Spojených národů v rámci boje proti terorismu, boje proti nelidskému zacházení, kdy musí být lidská práva striktně dodržována. Chceme posílit stávající mechanismy pro efektivní konkretizaci tohoto, této priority. Budeme vycházet z hlavních směrů Evropské unie v boji proti mučení a chceme, pokud získáme informace o konkrétních případech, tak budeme působit prostřednictvím vysoké zástupkyně, tak aby ty priority skutečně se uplatňovaly. Budeme posilovat konzultace a kontakty s výborem Spojených národů v boji proti mučení a prevence proti mučení tak, abychom posílili mechanismy, které by byly efektivnější a aby se ukončily tyto postupy. Španělsko ratifikovalo fakultativní protokol úmluvy proti těmto postupům a také zavedlo národní mechanismus prevence proti mučení požaduje národní ombudsmeny, aby se účastnili těchto, tohoto boje. Budeme propagovat eh, šíření tohoto protokolu a chceme také zahájit debatu o model, modelu, který by se měl uplatňovat na národní úrovni v boji proti těmto postupům. Španělsko vítá přidělení mandátu speciálně v oblasti obrany práv žen, který paní Santos bude uplatňovat tak, abychom mohli skutečně se také blíže seznámit a zapojovat do práce této organizace. Využijeme všechny prostředky, které máme k dispozici a dáme tyto, poskytneme tyto prostředky této vysoké zástupkyni a dalším aktérům Spojených národů, které, kteří se angažují v této oblasti. Budeme vycházet ze hlavních směrů Evropské unie v oblasti práv dětí a vybereme deset pilotních zemí, ve kterých eh, budeme provádět konsistentní koordinační práci ve spolupráci s příslušnými aktéry, abychom zaváděli projekty, které chceme potom rozšiřovat na další oblasti, tak abychom mohli zlepšovat situaci dětí, které čelí eh, porušování základních práv a které musí vykonávat nucené práce. V širším rámci šíření práv dětí a obrany práv dětí předsednictví chce zejména zdůraznit důležitost boje proti dětem, které nastupují v dětském věku do armády. Zde zpracujeme hlavní směry a budeme nadále postupovat podle tohoto dokumentu a konkrétně se budeme soustředit, se soustředíme na 19 zemí, které jsme již vybrali. V následujících šesti zemí se budeme soustředovat především na rovnost eh, mužu, mezi muži a ženami, na porušování nebo boj proti porušování práv dětí v armádě, což jsou opravdu nesmírně zranitelné děti, a potom na oběti sexuálního násilí. Tyto děti doprovázejí vojenské jednotky, což je zcela situace, která prostě odpovídá náboru do armády a jsou nuceny využívat zbraně. Je tedy naprosto nezbytné, aby ty děti byly odzbrojeny. Je potřeba soustředit se na inovaci a rovnost, aniž bych vstupoval do detailů. Jedním z pilířů těchto našich akcí bude vlast, budou to průřezové akce, které se budou zaměřovat na ochranu eh, lidských práv. To znamená, Evropa by se měla stát průkopníkem v oblasti solidarity mezi sociálními skupinami a rovnosti mezi muži a ženami. Je také nezbytné, abychom aktivně bojovali za rovnost mezi muži a ženami a za nediskriminaci na základě sexuální orientace nebo pohlaví. A to je stanovisko, které budeme obhajovat na všech úrovních. Španělsko si stanovilo tento cíl a udělalo z něj jednu ze svých priorit. A to se opravdu stalo prioritou také pro paní Dela Vega, místo předsedkyni, která osta... ostatně ve Španělsku byl ustaven ministr pro rovnost. Je, cílem je tedy šířit rovnost, rovnoprávnost na všech úrovních a během prvního pololetí 2010 v rámci této priority se bude konat páté setkání žen a cílem tohoto setkání bude předložit a představit konkrétní činnosti a aktivity říkáte velmi zajímavé věci, ale hovoříte moc rychle. Es bajo la iniciativa de la vicepresidenta del gobierno que se celebrará durante este primer semestre. Takže pokud uh, budeme mít v první polovině roku 2010 první zasedání eh, žen pro lepší svět ve Valencii ve Španělsku, první zasedání předložilo návrhy konkrétních kroků a bude to skvělá příležitost, byla to skvělá příležitost vyměnit si názory mezi africkými a španělskými ženami, Chceme také podporovat vztahy se zeměmi v našem sousedství i v rámci evropských členských států. V rámci našeho předsednictví chceme posílit všechny nástroje, které již máme k dispozici a politika pro lidská práva by měla eh, mít svou důležitost. Podpora rovnosti mezi muži a ženami je nesmírně důležitá a měla by být eh, zařazena i do dalších politik. V rámci skupiny KOHOM se všichni naši kolegové snažili identifikovat konkrétní kroky a konkrétní oblasti, zejména pokud jde o otázky integrity a ohrožení životu žen. V roce 2008 jsme schválili hlavní směry o násilí proti ženám a dalších formách diskriminace. A od té doby se snažíme tyto hlavní směry implementovat a za českého a švédského předsednictví velvyslanectví všech členských států eh, se snaží eh, analyzovat situaci přímo v terénu. Tyto údaje jsme schromáždili a analyzuje je Task Force. Vzniklo 88 podrobných studií týkajících se jednotlivých zemí, což je vynikající zdroj informací pro další práci. Ovšem naše předsednictví by chtělo v tomto směru dále pokročit a učinit ze všech těchto údajů a analýz určité praktické kroky a iniciativy. V nadcházejících měsících bude Evropská unie nadále zavádět hlavní směry proti násilí na ženách a dětech. A kromě toho chceme také sformulovat obecnější politiky na základě získaných informací. Španělské předsednictví se chce rovněž zaměřit na případy žen, které se staly obětí násilí a jiných forem diskriminace. Evropská unie se bude snažit integrovat otázku rovnosti mužů a žen do všech dalších ohledů lidských práv, a to v rámci všech konzultacích na všech úrovních. A v rámci boje nás, proti násilí na ženách a vůbec veškerého utiskování žen chceme věnovat obzvláštní pozornost implementaci rezolucí OSN míru, bezpečnosti a sexuálním násilí v rámci konfliktu. To je například 1820, 1888 a 1889. Dovolte mi připomenout vám, že v říjnu letošního roku si připomínáme desáté výročí od přijetí rezoluce 1325 a priorita, kterou naše předsednictví připisuje rovnosti mužů a žen, přichází v skutečně vhodný moment, protože mezi 12. a 13. březnem v New Yorku proběhne 55. zasedání Komise pro právní a sociální postavení žen. Také se tomu říká CSV. A CSV se sejde mimořádně, aby si připomenulo 50. výročí od čtvrté konference pro ženy v Pekingu, která v roce 1995 schromáždila zástupce vlád z více než 180 zemí a byla to skutečně klíčová událost. Byl to jakýsi předěl v boji za eh, rovné podmínky mužů a žen. A priority na 54. zasedání CSV je eh, další prosazování pekingských závazků a před tímto zasedáním ještě v únoru letošního roku Evropská platforma Peking Plus 15 se sejde v Kadizu. Sejdou se tam zástupci vlád Evropského parlamentu a různých ženských hnutí, abychom si připomenuli 15 leté výročí od ehm, nastavení těch cílů pekingské platformy. A nyní nediskriminace na základě sexuální orientace nebo pohlaví. To je rovněž jedna z priorit našeho předsednictví. Osoby, které mají jinou pohlavní orientaci nebo pohlaví, čas představují zvlášť citlivou a zranitelnou eh, složku populace a jsou často obětmi vážných forem diskriminace a dokonce i týrání a často dokonce jsou i eh, oběťmi násilí a zabíjení. V některých zemích jsou stále ještě homosexuální vztahy ilegální a tím se bude právě zabývat skupina LGBT v rámci prosazování základních eh, lidských práv a také závazku z, mezinárodního, eh, z mezinárodní smlouvy o lidských právech. Což jsou závazky, které na sebe dobrovolně vzali země celého světa. Španělsko je v tomto směru v čele a snaží se být právě na poli uznávání práv homosexuálů a lesbiček, gayů a lesbiček. To znamená, na, ve Španělsku jsou uh, povoleny jak s, sňatky registrovaná partnerství a dokonce i adopce dětí uh, těmito eh, vztahy v rámci těchto vztahů, ale je jasné, že nemůžeme nadále zůstat nemůžeme nadále přehlížet porušování lidských práv gayů a lesbiček. A za tímto účelem Evropská unie zařadila prosazování práv homosexuálů i do své bezpečnostní a zahraniční politiky. Do toho jsou zahrnuta právě i veškeré kroky proti eh, násilí na ženách a podpora ochránců lidských práv. Máme potřebné nástroje, ale jejich analýza ukazuje, že bohužel je nevyužíváme v dostatečné míře k ochraně těchto skupin, protože stále ještě chybí obecná informovanost o tomto problému a to souvisí i s tím, že nejsme zatím zvyklí tyto nástroje používat. A proto Evropsk- španělské předsednictví se chce zasadit za přijetí určitého balíčku nástrojů, který zahrne zahrnuje mimo jiné jak existující nástroje, tak aby byly maximálně využity na podporu práv gayů a lesbiček a to bude vycházet ze zkušeností a příruček, které vznikly v zemích jako je Nizozemsko, Spojené království či Švédsko. A aby vznikl tento balíček nástrojů na základě konsenzu, tak španělské předsednictví bude nadále organizovat setkání Eh, task force budeme využívat a chceme sestavit manuál, který budou používat potom eh, veškeré evropské ambasády a dokonce i aktivisté lidé, kteří působí v terénu. Naše předsednictví bere na vědomí prohlášení z roku 2008 z, valného schromáždění OSN, kterému se připojilo 67 států a jehož cílem je eh, dekriminalizovat eh, homosexualitu. A v souladu s tímto úsilím budeme kontaktovat, bude Evropská unie kontaktovat další země, které mají stejný názor a organizovat různé události tak, abychom si udrželi tempo této snahy od roku 2000, které jsme, kterou jsme nastartovali v roce 2008. Chceme lépe koordinovat vztahy mezi evropskými institucemi a Radou pro lidská práva, jejím sekretariátem, vysokým komisařem OSN pro lidská práva, abychom chránili práva komunity gay A tato činnost i začíná být stále důležitější i díky paní Pilaj, která je vysoké komisařky pro lidská práva. A pak je tu eh, samozřejmě další otázka trans transsexuál, transvestitů, kteří jsou, často je to eh, směšováno s tou otázkou eh, lidských, eh, lidských práv gayů a lesbiček, ale existuje nyní plán zorganizovat konferenci v Barceloně. To bude první mezinárodní konference o právech transsexuálů, takzvaných transgender. A budeme se zabývat přístupem také k čisté vodě, pitné vodě a e, hygienickému zázemí. Evropská unie se bohužel příliš aktivně na tomto poli nepodílela a proto chceme změnit situaci a chceme, aby další členské státy byly v této, na tomto poli aktivnější. Evropská unie chce chránit hospodářská, eh, sociálně kulturní práva, což také navazuje na předchozí úsilí Němec, Německa i Španělska zapracovat tyto ohledy do, do všech usnesení na pole lidských práv. V nadcházejících šesti měsících bude naše předsednictví podporovat práci Kateriny Albuquerque která se bude účastnit zasedání kohom v únoru a podělí se s námi o informace o budoucí práci. Budeme se snažit také podporovat práci transregionální a to zejména v kontextu témat, které se budou Eh, řešit na 15. zasedání Komise pro lidská práva. Připomeneme si Světový den vody v březnu, kterým chceme ukázat, že Evropská unie je odhodlána do značné míry řešit veškerá lidská sociální práva. Pak je tu také otázka eh, práv lidí s postiženími. To je eh, jednou z našich dalších priorit. Španělsko podpořilo Eh, v minulosti české a švédské předsednictví v jednáních, která vedla k přijetí rozhodnutí Rady o přistoupení Evropské unie k umluvě OSN o právech lidí s postižením. Jsme velice hrdí, že naše úsilí bylo korunováno úspěchem, ovšem stále ještě zbývá vykonat dlouhou cestu a existuje velký prostor pro zlepšení. Evropská unie by rovněž měla přistoupit první umluvě 21. století o lidských právech. Proběhne také konference o lidských právech. Musíme podniknout dva důležité kroky, abychom eh, dosáhli tohoto cíle v praxi. Podpoříme ratifikaci umluvy těmi zeměmi, které tak dosud neučinily a zároveň předložíme skupině Kohon eh, jednání o etickém kodexu, což je nutné, pokud eh, povinnosti zakotvené v této umluvě mají být skutečně dodržovány. Jak jsem řekl úvodem své prezentace, musíme zajistit, aby v rámci těchto priorit jsme se zaměřili také na konkrétní případy porušování lidských práv. Naše předsednictví si přeje pokračovat eh, v činnosti EU v této oblasti, zejména pokud je o pokyny eh, ohledně aktivistů v oblasti lidských práv. Domníváme se, že aktivisty za lidská práva musíme zahrnout eh, do veškerých kroků, do veškeré činnosti od různých strategií po konkrétní akce a kroky. Domníváme se, že je naprosto nutné eh, více eh, zapojovat nebo zahrnovat v eh, vzhledem nějaké situaci aktivistů za lidská práva. Ovšem ještě je dlouhá cesta do toho, než to vedeme do praxe, proto Španělsko také přeskoumá stávající lokální strategie Eh, jednak se z toho poučíme při utváření nových strategií a jednak se zaměříme na revizi tam, kde je to potřeba. Je také možné organizovat různé akce, zapojit se do toho mm, ambasády, velvyslanectví, také aktivisté za lidská práva i místní orgány a to zajistí potom výměnu názorů a zkušeností, která přispěje ke zlepšení součinnosti mezi velvyslanectvími a obhájci lidských práv. Hovořil jsem o prioritách našeho rotujícího předsednictví, ale Evropská unie nikdy nebyla uzavřenou jednotkou, která by si sama samozřejmě působila. Dialog v oblasti lidských práv a konzultace v této oblasti s jinými zeměmi se výrazně navýšily těchto dialogů povedeme celou řadu v nadcházejících měsících. A všechno to bude koordinovat pracovní skupina eh, KOHOM. Bohužel nemám dost času, abych hovořil o různých fázích tohoto dialogu. Eh, Proběhne také nové kolo jednání, ale jsem velice rád, že mohu říci jménem Silvie Escobar, své kolegyně, že mezi vás velice rádi znovu přijdeme později, abychom vás podrobně informovali o průběhu těchto dialogů v oblasti lidských práv. Dovolte, abych se nyní dotkl Ruské federace. Kromě toho je zde také Čína, Africká unie, země Kavkazu a další. Jednáme tedy s celou řadou zemí, ne vždy se s nimi bohužel shodujeme, uvedl bych například USA či Austrálii. V kontextu těchto nových dialogů, například 15. března zahájíme nové kolo dialogu s Indonésií a čekáme na vyjádření rady, podle něhož potom případně zahájíme další kolo dialogu s Moldavou, s Moldavskem. Dále je zde přítomnost a působení EU v mezinárodních fórech, zejména OSN. V nadcházejících měsících budou probíhat řádné schůze Rady pro lidská práva OSN. Na těchto zasedáních budou projednávány důležité otázky. Budeme i nadále věnovat pozornost geografickým aspektům porušování lidských práv vystupňujeme své úsilí na ochranu eh, nezávis, procedurální nezávislosti a posílení činnosti Vysoké komisařky a lidská práva. Španělsko právě eh, přijalo první eh, mechanismus, schválilo první mechanismus konzultací s tímto orgánem OSN. V roce 2001 proběhne revize činnosti Eh, Rady pro lidská práva, takže ono je to všechno dobře načasováno. Je důležité se vyměňovat názory ohledně toho, jak by měla reforma proběhnout. Je nesmírně nutné, aby do toho EU byla zapojena. Eh, dokonce bychom možná i tento reformní proces měli vést. V nadcházejících měsících eh, reforma Rady pro lidská práva bude tématem, které se bude znovu a znovu objevovat na pořadu dne pracovní skupiny KOHOM, Učiníme maximum pro to, aby EU měla jasné jednotné stanovisko ohledně reformy Rady pro lidská práva. Také budeme oslovovat o strategii, pokud o vnější podporu. E, jsme si vědomi toho, že vyjednávací pozice Evropské unie bude do značné míry záviset na naší schopnosti e, dobře odvést přípravné práce Mezi aspekty reformy projednávané patří například nezávislost komisařky, schopnost této rady řešit konkrétní situace a také možnost volávat mimořádná zasedání Rady o pro lidská práva. Tak už hovořím nějaký čas. Abych tady uzavřel, řekl bych ještě, že se také postaráme o to, aby eh, prosazování a ochrana lidských práv zůstaly součástí, nedělnou součástí naší politiky. Eh, jak jsem již uvedl, jsem vám k dispozici pro eh, budoucí setkání. Doufám, že paní Hautala se bude moci zúčastnit některých zasedání pracovní skupiny KOHOM. Možná hm, to můžeme zkombinovat se skutečností, že eh, Švýcarsko bude předsedat Radě Evropy. Děkuji. Děkuji za vaše vystoupení. Kdyby to, co jste říkal, nebylo všechno tak důležité. Byla bych vás dříve přerušila vzhledem k tomu, že váš program je tak ambiciozní. Nechtěla jsem do vašeho vystoupení zasahovat. Chci vám poblahopřát k vaší prezentaci a doufám, že tento program bude vzorem a že eh, předsednictví a vysoká představitelka budou navzájem eh, komunikovat a spolupracovat v tematických oblastech. Eh, nejprve dám slovo ještě panu Davidu Nicholsovi z Amnesty International. Možná jsem byla milně informována ohledně jména zástupce Amnesty International na dnešní schůzi. Mýlím se? Ano, já musím eh, dnes omluvit Nikolase, který bohužel nakonec nemohl dnes dorazit. Vzhledem k tomu, že španělské předsednictví nebo již španělské předsednictví nastínilo, přejímá eh, tuto agendu v době velké nejistoty, zejména ohledně toho, eh, jak bude do budoucna vypadat systém a provádění zahraniční politiky. Během španělského a belgického předsednictví se bude tento nový systém jak utvářet, tak již provádět zároveň. Samozřejmě e, v tomto období to je klíčové, aby tady nevzniklo nějaké mocenské vakuum e, či nečinnost kvůli tomu, že někdo přesně neví, kdo za co zodpovídá a kdo nese odpovědnost za rozhodnutí. To platí obzvlášť pro působení EU v OSN, jak v Ženevě, tak v New Yorku. A také eh, působení delegací EU v hlavních městech zemí. Eh, samozřejmě tam dochází průběžně postupně ke změnám. Je klíčové, aby eh, třetí strany, naše partneři, třetí země, měli jasno v tom, kdo zastupuje EU v daný okamžik. V kterýkoliv daný okamžik. Abych ještě učinil jednu obecnější poznámku, než přejdu eh, konkrétněji eh, k reakci na španělské předsednictví, které, který zde byl nastíněn. Během švédského předsednictví jsme zaznamenali řadu opravdu vítaných iniciativ a nastavování precedentu, pokud je o transparentnost informací. Eh, bohužel zatím během španělského předsednictví nevidíme příliš pokračování tohoto dobrého precedentu a nevím, do jaké míry je to také problém eh, interinstitucionálního fungování, či do jaké míry je to eh, problém daný eh, tím, že předsednictví je v počátcích, objevují se některé problémy, jak se umí stránkami a podobně. Rád bych tady tady zdůraznil nutnost transparentnosti poskytování informací, tak jak to bylo dobře zavedeno švédským předsednictvím, a také je třeba dávat k dispozici programy jednání těch geografických pracovních skupin, během švédského předsednictví. No, toto bylo zveřejňováno na webových stránkách předsednictví a také se to obesílalo eh, mailem na seznamy adresátů. Eh, možná to může vypadat jako drobnost, ale má to obrovský dopad na činnost všech eh, organizací nevládních a také jistě pro poslance. Také je důležité distribuovat přidružené ty podkladové dokumenty a materiály v zasedání rady a v zasedání pracovních skupin. Pokud je o program španělského předsednictví, tak jak se byl představen, doufám, že jste viděli eh, náš dokument, jsou to doporučení, které jsme zaslali španělskému předsednictví, je to tady vzadu v místnosti k dispozici a také na našich webových stránkách. Nebudu to tady představovat do podrobna, jenom bych eh, rád uvedl, že poprvé Eh, jsme do toho začlenili také eh, seznam deseti konkrétních případů, je to vzadu v tom dokumentu. Je to deset případů, u kterých bychom si přáli eh, konkrétní, nějaké konkrétní kroky ze strany předsednictví. Samozřejmě doufáme, že předsednictví zvládne více jak deset jedno, individuálních případů, nicméně tyto případy jsou trošku indikativní, pokud je to široké spektrum nástrojů, které má EU dispozice, a také pokud je o to široké spektrum geografických oblastí, včetně samotné EU. Vím, že v minulosti byl problém ehm, s upozorňováním na konkrétní případy v členských zemích EU. Tento problém samozřejmě je třeba e, řešit. E, nyní po e, přijetí Lisabonské smlouvy. Uvědomuje se také, že parlament velmi razantně upozorňoval na individuální případy v minulosti a byl bych velmi rád za vaši pomoc s těmito deseti konkrétními případy za španělské, během španělského předsednictví. Pokud je o několik prioritních oblastí, které tady španělské předsednictví zmiňovalo, eh, jsou to oblasti, které sdílí také Amnesty International a další nevládní organizace, je velice dobré slyšet, že je pro vás jednou z hlavních priorit boj proti trestu smrti. Rok 2010 je velmi důležitým rokem v boji proti trestu smrti, eh, protože se blíží hlasování na valném schromáždění OSN koncem roku. Samozřejmě v této souvislosti je důležité poučit se z průběhu roku 2007-2008, z toho, jak EU spolupracovala e, se zeměmi celého světa a z toho také, jak spolupracovala s nevládním sektorem. Také se těšíme na větší zapojení parlamentu do tohoto procesu. Eh, zejména eh, se těším na to, že poslanci, eh, které obzvlášť zajímá boj proti trest, trestu smrti, se na nás třeba obrátí a na další neziskovky ehm, a budou od nás chtít vědět, jak během španělského i potom belgického předsednictví bychom mohli navzájem spolupracovat. Rád bych rovněž pozval vážené poslance a poslankyně na ženevský kong- celosvětový kongres proti trestu smrti Eh, koncem února. Pokud je o OSN, eh, samozřejmě eh, ta revize nebo reforma Rady OSN pro lidská práva bude důležitým tématem v průběhu celého španělského předsednictví. Tady ve výboru už proběhlo slyšení na toto téma. Pokud vím, zejména paní Andriken se tomu podrobně věnuje. Já doufám, že poslanci se budou podílet i na, tom, na té spolupráce působení na jiné země, zejména například až vykonáte cestu do Rady pro lidská práva v březnu. Další záležitost se týká eh, akceschopnosti EU v rámci OSN. Tady je třeba reagovat na Goldsteinovu zprávu, která eh, v minulosti toto bylo velkým problémem Evropské unie. Eh, určitě se toto téma eh, vrátí na pořad eh, valného schromáždění v únoru a také v březnu na pořad jednání Rady pro lidská práva. EU dříve jasně již apelovalo na obě strany, aby proběhla důvěryhodná vnitrostátní vyšetřování s tím, že EU by mohlo monitorovat tato vyšetřování tak, aby bylo možné adekvátně reagovat během zasedání valného schromáždění Rady pro lidská práva OSN v únoru a v březnu. Pokud je o mučení, eh, velice rád slyším, že španělské předsednictví chce pokračovat a doufáme navázat na práci švédského předsednictví, pokud je o pokyny pro oblast mučení. Jak víte, doposud tyto pokyny respektive eh, patř, tyto pokyny patří k tomu souboru pokynů, které jsou nejhůře eh, prováděny. Švédské předsednictví se skutečně pokusilo vést eh, novou kampaň o provádění těchto pokynů pro oblast mučení. Doufáme, že tato kampaň bude pokračovat i během španělského předsednictví. Další věc u mučení. Opravdu bychom uvítali podporu parlamentu pro apel na komisi, zejména na komisi, ale také na členské země, provést přeskum provádění nařízení o nástrojích proti mučení. Mělo by to proběhnout během španělského předsednictví. Bohužel zdá se, že proto zatím chybí politická vůle politická vůle pro nějaký zásadní přeskum tohoto nařízení, jeho naplňování. Ovšem z našich průzkumů je patrné, že toto nařízení není plně prováděno ve všech členských zemích v současné době a i v samotném nařízení jsou určité mezery, které umožňují podnikům a členským zemím eh, stále eh, obchodovat se třetími zeměmi tam, kde by to nemělo být možné. Dovolte ještě stručně se dotknout, eh, abych se stručně dotkl pár dalších témat zmíněných španělským předsednictvím. I když to nejsou klíčová témata pro pracovní skupinu COHOM, tady jde o aspekt lidských práv, politiky sousedství a také rozšiřování Evropské unie. Jak víte, během španělského předsednictví doufáme, že budou uzavřeny nové dohody o přidružení a rámcové dohody, že budou tady podepsány eh, a také, že budou, bude eh, vypracována řada nových akčních plánů Evropské unie a že tyto plány budou odsouhlaseny u všech eh, těchto věcí existuje reálná příležitost definovat politiku sousedství z hlediska eh, cílů pro oblast lidských práv. Zejména mám na mysli vztah s Marokem, eh, což by mohlo nastavit precedens pro vztahy EU se všemi severoafrickými zeměmi a také pro samotnou složku lidských práv v celé politice sousedství. Byli bychom rádi, kdyby byla posílená Unie pro středomoří za španělského předsednictví a e, také by bylo dobré e, se definovat, co přesně je ta e, složka lidských práv této Unii. Dále samozřejmě dochází ke změnám po přijetí Lisabonské smlouvy, s jejím vstupu v platnost. Máme určité představy o tom, jak by lidská práva mohla být lépe zohledněna, zejména v činnosti nové diplomatické služby. Velice rád jsem slyšel paní předsedkyně, že Eh, bude probíhat kontakt mezi eh, vaším podvýborem a kabinetem eh, baronky Eštnové, pokud jde o rozvíjení této externí služby, služby pro vnější činnost. My jsme před Vánocemi poslali baronce Eštnové dopis s celou řadou konkrétních návrhů ohledně toho, jak bychom chtěli, aby lidská práva byla lépe průřezově zohledněna v působení této nové diplomatické služby. Stručně se zmíním o pár těchto doporučeních. V současné době mainstreaming lidských práv eh, probíhá v geografických skupinách eh, v Radě a také eh, ve skupinách na vysoké úrovni, včetně Koreperu, BSE a i na i v Radě ministrů to tedy probíhá s velkými problémy. Paní Eštnová chce ustavit nového stálého předsedu politického bezpečnostního výboru a vybavit tohoto člověka také konkrétními pravomocemi v oblasti lidských práv. Pokud je o to, že eh, delegace Evropské unie by v průběhu příštího roku měly přebírat eh, průběžně nové pravomoci. Byli bychom rádi, kdyby konkrétně měly tyto delegace za úkol provádět evropské pokyny pro oblast lidských práv. Samozřejmě eh, toto tuto povinnost budou sdílet s velvyslanectvími členských zemí v hlavních městech jednotlivých zemí, tak jak to probíhá do posud, ale zároveň by ty delegace Evropské unie měly mít povinnost alespoň eh, mít nějaké kontaktní místo nebo hlavní místo pro provádění těchto pokynů pro lidská práva. Také by měly mít povinnost podávat pravidelně vysoké představitelce zprávy o plnění těchto pokynů pro oblast lidských práv. Děkuji za pozornost viisaista kommenteista ja, ja ehdotuksista. Děkuji vám za vaše připomínky a za vaše návrhy. Zejména za to, že jste věnoval takovou pozornost dopisu Amnesty International vysoké zástupkyni o dopadech eh, Lisabonské smlouvy na oblast lidských práv. Protože i my chceme hovořit o tom, jak nejlépe spolupracovat s baronkou Aštnovou poté, až bude komise stvrzena ve své funkci. A nyní dám slovo vám, kolegové, kolegyně, ale protože nás čeká ještě zasedání pracovní skupiny, tak prosím, omezte svůj řečnický čas na minutu, maximálně dvě. Není to žádný absolutní požadavek, ale byla bych ráda, kdybychom se zaměřili na ty nejdůležitější otázky. Paní Jiménez, prosím. Quiero agradecer al señor Duarte Cuadrado su presencia hoy aquí. Děkuji. Já bych vám chtěla poděkovat za to, že jste přišel jakožto zástupce španělského předsednictví. Pan Duarte hovořil o obraně práv skupin lidí, kteří, které potřebují, osob, které potřebují tuto obranu a ochranu. A já se domnívám, že budeme podporovat tyto aktivity. Skutečně jsou skupiny osob, které potřebují naši podporu. Bohužel v mé zemi existují problémy terorismu a jsou, má to strašné důsledky pro nevinné osoby. Je potřeba nadále bojovat proti terorismu. Je nezbytné nadále obhajovat a chránit práva obětí teroristických aktů. Já jsem to ostatně navrhla paní Malmstrémové, že je potřeba zpracovat chartu práv obětí teroristických činů, protože my jsme vlastně všichni potenciální oběti terorismu a máme právo požádat, aby bylo dostáno spravedlnosti a aby naše práva byla ochraňována a chráněna. Takže bych se chtěla dotázat, co hodlá dělat španělské předsednictví, Eh, s ohledem na tuto chartu práv obětí teroristických činů. Také bych vám ráda řekla, že Luis Janes na začátku ledna letošního roku jel na Kubu se svou ženou. Prosím, ukončete váš příspěvek, předsedkyně. Tedy co si myslí španělské předsednictví o tomto konkrétním případu, totiž když evropský poslanec nemohl přijet, na, bylo mu zabráněno eh, vstoupit na Kubu a jaká bude politika španělského předsednictví vůči Kubě. Domnívám se, že je skutečně nutné vést dialog se zemí, která však bohužel neposlouchá nikoho a kde nadále dochází k porušování lidských práv. Děkuji. A nyní pan Macmillan Scott. Děkuji, paní předsedkyně. Chci poděkovat španělskému předsednictví a všem dalším předsednictvím za jejich práci v této tak důležité oblasti. Jsem nesmírně potěšen, že vy, paní předsedkyně, se zapojíte do jednání kohom. Již nyní jste prokázala velkou angažovanost, velké odhodlání řešit toto téma a byl jsem požádán panem Buskem, abych děl zejména nad oblastí lidských práv a demokracie, což vlastně už dělám 20 let, ať už v tomto výboru či v jiných. Chci se zaměřit na dvě věci. Jednak instituční vztahy mezi eh, parlamentem a eh, radou, zejména po Lisabonu a v rámci tedy role Cathy Ashton. Myslím si, že je nezbytné, aby rada měla odhodlanější politický postoj, který parlament podpoří. Já jsem byl zakladatelem Evropské iniciativy pro demokracii a lidská práva a komise často postupuje byrokraticky, tak jaksi opatrně, ale svět potřebuje ambicioznější Evropskou unii. A já jsem si všiml, že priority předsednictví nezahrnují vůbec slovo demokracie. Myslím, že by měly. Zejména eh, od, eh, vzhledem k tomu, že listopadové závěry rady se k tomu vyjadřují, i když nebylo dosaženo koncenzu. Za druhé, slovo beztrestnost. Jsem rád, že tato věc řeší v prioritách předsednictví. Měli bychom mít jakýsi index beztrestnosti zejména pokud jde o Latinskou Ameriku a jiné země, kdybychom měli eh, se zabývat ochranou obětí eh, mučení a dalších, eh, další diskriminace. A týká se to zejména Ruska a Číny, kde dochází k největšímu porušování. Děkuji, paní předsedkyni, za vaši schovývavost. Takže tento index beztrestnosti pachatelů, ten by měl být aktualizován, protože Manfred Novák, který byl zpravodajem, řekl minulý rok tomuto výboru, že vězni často mají útěchu v tom, že ti, kdo je trýzní, kdo je mučí, policie, která je zmátila a podobně, že o nich ví nějaká agentura někde venku a že je dřív či později me, eh, Mezinárodní soudní dvůr dostane. Děkuji vám. A nyní bych dala slovo panu Objosovi. Zdá se, že to, co jsme tu vyslechli, je dobrý plán pro španělské předsednictví na, v otázce lidských práv. Ovšem, také bylo, také se jednalo o velmi zajímavou podnětnou prezentaci, dlouhý výčet různých priorit a aktivit. A jistě budou naše další styky užitečné a umožní, i když bude potřeba ještě doladit některé oblasti. Zajímají mě zejména tři oblasti, které možná byly trochu zanedbány, které se trošku ztrácí na pozadí těch celkových španělských priorit. Existuje celá řada otázek, které někdy působí obzvlášť naléhavě a které si zasluhují zvýšenou pozornost Evropské unie a členských států a ty souvisí s migrací, s azylem a s postavením uprchlíků. Do značné míry to souvisí s konkrétním postavením španělského předsednictví, to jest v prvním stádiu implementace Lisabonské smlouvy. Protože azylové otázky se mohou dočkat vytvoření společných pravidel, rozvoje integrovaného systému ostrahy vnějších hranic. Je dalším eh, prvkem, který by mohl mm, tuto eh, otázku posunout před. Měli bychom na to klást větší důraz. Prosím vás o stručnost, protože máme opravdu málo času. Vymezený čas byl dvě minuty. Ono to není snadné, paní předsedkyně. Vedli jsme a dostali jsme velice vyčerpávající zprávu a vy po mně teď chcete, abych to všechno zvládl za dvě minuty, to není možné. Takže prosím vás o, o trochu více schovývavosti. Další otázkou, na kterou chci poukázat, je spolupráce s mm, organizacemi občanské společnosti a s takzvanými nestátními subjekty, nevládními organizacemi. Tady mm, lze říci, že Evropská unie má velmi silné spojence a není potřeba, abychom začali být specifičtější a tím chci poukázat zejména na jednu z priorit, která tu zazněla, a to je zrušení trestu smrti. Nesmíme zapomínat na některé niance. Na jedné straně dochází k pokroku v boji proti trestu smrti, ale na straně druhé tu jsou ještě stále problémy a výjimky. Opravdu máme jenom dvě minuty na každého řečníka, já se vám omlouvám, ale je to tak. ostatní budou mít problém. No, děkuji, ještě osm dalších řečníků. A byla bych opravdu nesmírně ráda, kdybyste nepřekročili ten dvouminutový čas. Já opakuji, čeká nás pak důležité téma diskuzi, takže nyní paní Andrikýne. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji vám za, za to, že jste nám že jste nás informovali o prioritách španělského předsednictví. Já chci zdůraznit význam aktivity Evropské unie e, a jejich členských států, jak v rámci Rady pro lidská práva, tak i v rámci valného schromáždění OSN. Protože zatím ještě panuje nesoulad mezi členskými státy, třeba v případě Goldstonovy zprávy. Proto si velice cením toho, co, co jste tu řekl. Včera jsme měli slyšení o Kubě a o podpoře demokracie a lidských práv. Moje otázka se týká nedávné informace z Madridu, že španělské předsednictví hájí e, uzavření nové bilaterální dohody s Kubou a vaše vláda říká, že chce angažovat Kubu na poli zlepšování lidských práv. Jak chcete postupovat a jak chcete změnit společný evropský postoj a jak to bude s dalšími státy, jako je třeba Česká republika, Švédsko, které jsou od jak živa, řekněme, proti mírnému přístupu vůči Kubě. A další krátká otázka. Obchodní dohody a lidská práva. Myslíte si, že by měla ve všech obchodních dohodách být nějaká závazná doložka o lidských právech? Protože všechny členské státy budou muset ratifikovat eh, tyto dohody a přišlo na to například při slyšení s Karlem de Guchtem. Někdo se ptal na Kolumbii, a na to, jestli bychom měli v tomto kontextu zavřít obchodní dohodu. Děkuji, paní Andrekine. Tohle byly skutečně efektivně využité dvě minuty. Včera na slyšení o Kubě, na které jste poukázala, a které bylo zaštítěno eh, PPM, e, tak jsme měli dva zástupce z Kuby, eh, držitele Sacharovovy ceny. A následuje paní Gomez. Eh, mm, děkuji. Já bych vám chtěla poděkovat za vaši vynikající prezentaci, pane Quadrado. A také bych eh, vám chtěla poděkovat za ty priority španělského předsednictví, které jste nám zde prezentoval a vysvětlil. Domnívám se, že je důležité, abychom udělali pojítko mezi rovností podmínek pro muže a ženy a bojem proti násilí na dětech v ozbrojených konfliktech. A domnívám se, že je zde také problém přístupu k pitné vodě, který jste, o kterém jste se také zmínil. Samozřejmě, že my jsme nejlepší, pokud se týká dodržování hospodářských a sociálně ekonomických práv a neměli bychom být v defenzivě. Uh, vůči těmto postojům, které spochybňují podmínky v oblasti lidských práv. Pokud se týká mezinárodní amnestie, já se domnívám, že Goldsteinova zpráva je skutečně naprosto klíčová, pokud jde o náš postup vůči OSN. o poli boje za lidská práva je naprosto nezbytné dbát na šíření a dodržování lidských práv eh, v Evropské unii ve třetích zemích a samozřejmě v samotné Evropské unii. A to zejména pokud se týká boje proti mučení a pokud jde také o efektivní boj proti terorismu. Zde je potřeba zdůraznit, odpovědnost jednotlivých zúčastněných stran a zde mám na mysli zejména eh, akce CIA. V, Litvě docházelo k nějakým tajným akcím, v Polsku také šlo o přelet, nezákonné přelety. A to jsou země, které vstoup, přistoupily k Evropské unii nedávno. Týkalo se to také Německa, mimo jiné, v rámci rozšiřování a politiky sousedství se také hovořilo o Maroku. A domnívám se, že je potřeba zohledňovat také politiku, která je zpracována vzhledem k Evropské unii. Je potřeba uplatňovat naše principy v oblasti dodržování lidských práv v rámci dohod Kotonu. A ráda bych také upozornila na situaci v Sudánu. Předsedkyně paní Gomez Předsedkyně přerušuje, říká, je potřeba dodržovat čas. A potom také je zde případ ženy uvězněné v Etiopii, což je země, která využívá významné humanitární pomoci z, z Evropské unie. Děkuji, paní Komes. A nyní pan Howitt. Rád bych eh, přivítal španělské kolegy. Obzvlášť se mi líbilo to, co jste říkal o provádění pokynů, spíše než eh, sestavování nových. Eh, a také to, že rovnost mužů a žen, diskriminace sexuální orientaci kladete do popředí, nikoli jako nějaký doplněk že chcete zorganizovat konferenci silně podpoříte nezávislost a nové postupy v Radě OSN pro lidská práva. To je pro nás velmi důležité. Rád bych také vyjádřil souhlas s tím, co řekla Amnesty International ohledně lidských práv v, v politice sousedství a v politice rozšiřování. Moje otázky. Rád bych se dotázal španělského kolegy, jak si představujete zvolení lidských práv v nových mechanismech té nové eh, diplomatické služby, neza, nezašel jste do podrobností. Um, Kathy Ashton bude s námi jednat, ale určitě i vy na radě budete sami o tom jednat. Ehm, a musíte tady jednat s ním, musíte také jednat s námi. Je to velice důležité, protože tady nastavíme terén na léta, léta dopředu. A buďme upřímní, kohom sice působí efektivně, ale působí efektivně jaksi ehm, v rámci té své škatulky a řada lidí v Kohomu Eh, vám řeknou, že nemají, nedokáží mít takový vliv na jiné oblasti politiky EU, jak by si přáli, jak by bylo hodné. Takže na tom by bylo potřeba, abyste zapracovali. Dále, vím, že za chvíli mi vyprší čas, takže co byste řekl k etickému kodexu u Evropské umluvy pro eh, co pro lidi s postižením, respektive to, co jste řekl, to je dobré, ale důležité je monitorovat, jak eh, evropské země plní tu omluvu. A to není pouze oblast zahraniční politiky, aby byste v této věci měli vést. Dále boj proti sexuální diskriminaci a hrozbě trestu smrti pro homosexuály v Ugandě. To je věc, kterou jsme řešili v parlamentu. Prosím, eh, jednejte podle našeho usnesení. A eh, dále Goldsteinova zpráva. Já vím, co eh, já vím, proč Amnesty hovořila tak, jak hovořila, ale chci říct jasně, problém Gazy není problém evropského jednotného postupu je to problém porušování lidských práv eh, obyvatel Gasy, eh, pásma Gazy. Řekl jsem to Švédům a říkám to i vám. Radši bych se pokusil udělat tu správnou věc ohledně pásma Gazy a lidských práv, eh, než abych prostě se vymlouval na, na to, že evropský postup není jednotný. Děkuji mnohokrát. Ráda bych ovšem zopakovala, kolegové, to, co jsem řekla úvodem. Eh, v dnešních novinách se hovořilo o tom, že ugánská vláda stáhla ten návrh zákona o trestu smrti pro homosexuály. Takže můžeme být spokojeni s naší zprávou či usnesením v této nahavé otázce. Není paní um, Harkinová? Eh, děkuji. Eh, Pokud jsem se dobře stručně, vy jste hovořil o eh, zohlednění situace obhájců lidských práv. Možná byl potíž s překladem, ale vezmeme-li například situaci v Iránu, máme tam také žurnalisty nebo zástupce občanské společnosti, kteří nejsou nutně na plný úvazek aktivisty za lidská práva, ale prostě jo, už toho titulu, že hlasitě Eh, se vyjadřují proti některým krokům vlády, či mm, prostě uplatňují své právo na svobodu projevu, tak jsou vlastně ohroženi. Co konkrétně můžete pro ně udělat, co pro ně může učinit EU, eh, jak tady, tak eh, u nás, tak ve vztazích s třetími zeměmi. Moje další otázka se bude týkat dopadu internetu na lidská práva. Jak vnímáte tuto oblast? Děkuji. Děkuji mnohokrát paní Šárke. A nyní paní Lokbíler. Děkuji, paní předsedkyně. Eh, pokusím se hovořit k věci, ale ono je prakticky nemožné vést podrobnou diskusi Eh, k nějakému 80-stránkovému dokumentu. To je opravdu obtížné. Pokud je o trest smrti, vítám závazek eh, či příslip švédského předsednictví, eh, pardon, španělského předsednictví v této věci. Možná také výbor pro právní záležitosti by mohl vyvíjet tlak na přijetí usnesení v OSN, tak aby existoval nějaký společný pohyb v této věci. Dále, pokud eh, obecně hovoříme o demokracii a lidských právech, eh, o eh, vnitrostátním aspektu, regionálních aspektech, zdá se, že tyto aspekty nejsou příliš propojovány, čili ta vaše zpráva toto dopodrobna nevysvětluje, jak se budete snažit tyto dvě, tyto dvě úrovně propojit to platí pro lidská práva samozřejmě. Pokud je o téma násilí na ženách, podle mého je velice dobré, že španělské předsednictví se hodlá věnovat tomuto tématu. Eh, některá velvyslanectví Evropské unie nemají ustavená kontaktní místa, například v Latinské Americe. Domnívám se, že provádění pokynů tady by mělo být prioritou. Možná bychom mohli zjistit, eh, která velvyslanectví mají ustavená kontaktní místa pro například pro Eh, vraždy žen v Latinské Americe a která ve vyslanectví eh, hodlají taková kontaktní místa zavést. Jak již bylo řečeno, nelegální přistěhovalectví eh, bude ústředním bodem zprávy. Frontex a další orgány musí působit v souhlase s předpisy pro lidská práva Nicméně dochází k porušování lidských práv. Zajímalo by mě, jak to chcete řešit, například pokud je o mučení. Myslím, že bychom také měli vědět, jaké kroky podnikají členské země, pokud je o vydávání, o tajné přelety nad Evropou, tajné věznice. Od švédského předsednictví jsme naposledy slyšeli, že Ehm, ehm, budou iniciovány nějaké kroky v listopadu na úrovni Mezinárodního trestního tribunálu. Jaké, ehm, jak, jak to chcete vést, paní předsedkyně, pokud chcete, aby ta diskuse byla seriózní, já možná mohu oslovit Španěly po, eh, potom pojednání, ale možná bychom, možná jsme to, tento bod měli zařadit na jinou schůze, nevěděla jsem, že budeme mít pouze dvě minuty, nebo se to možná měla říci předem. No, ani já jsem nevěděla, že Španělsko vystoupí s tak detailním programem a že jeho prezentace bude trvat půl hodiny. Nicméně budeme pokračovat v diskusi a skutečně bych byla ráda, kdybyste se dokázali přidržet těch dvou minut. V každém případě čas pro tuto diskusi malinko prodloužíme. A nyní předám slovo panu místopředsedovi. Děkuji mnohokrát. Ehm, já eh, bych rád řekl tři věci. Za prvé, vaše vystoupení bylo nesmírně zajímavé a myslím si, že velice podrobně eh, ukázalo, jakým směrem se hodlá obíra, obírat eh, španělské předsednictví. Nicméně zde vyvstávají dvě otázky. Víme velmi dobře, že ty úkoly, které jste nasínil, nejsou úkoly, kterých je možno dosáhnout za půl roku, eh, naplnit je za půl roku. Takže eh, bude to eh, průběžná práce. Zajímalo by mne, jak španělská vláda, španělské ministerstvo zahraničí a vy, jakožto předseda příslušného útvaru na tomto ministerstvu, jaké máte kontakty s belgickou a maďarskou vládou, tedy s následnými předsednictvími protože tyto země budou eh, vámi nasněné úkoly potom dále provádět. A moje otázka je zní. Lidská práva nejsou všeobecné téma. Eh, především tady jde o zásahy v konkrétních individuálních případech. A mne by zajímalo, jak budete postupovat v takových případech, jako je začení paní Alexevy v Moskvě nebo uh, nebo otázky, o kterých ehm, hovořili kolegové ze Španělska, ehm, například situace, které byly vystaveny europoslanci na Kubě a podobně. Budete reagovat v takovýchto případech? Děkuji. Nyní paní Tokasis. Köszönöm, elnök asszony. Ehm, romániai magyarként külön örvendek, hogy... Jakožto Maďar v Rumunsku, rumunský Maďar, jsem obzvlášť rád, že španělské, belgické a maďarské předsednictví již eh, zahájili spolupráci pokud je o to velice náročné, o, eh, o, náročné eh, přechodné období vlastně, Eh, adaptace na novou situaci danou Lisabonskou smlouvou. Já bych rád pogratuloval španělskému předsednictví k tomu, že zapojilo lidská práva mezi své priority. Jde o záležitosti, které musí být prioritou na mezinárodní scéně i v Evropě. V listopadu loňského roku v souvislosti s Ujgury jsme přijali usnesení z Ugury Santiago. Jsme eh, přijali usnesení, které hovořilo o potřebě zrušit trest smrti vykonávaný na těchto lidech, protože když se zanalizujeme situace, zjistíme, že naprostá většina trestů smrti se týká právě jich. Eh, doufáme, že dojde ke zlepšení situace a také moratorium v Rusku je slibné, protože výkon eh, trestu smrti tam byl pozastaven. Mně ve zprávě pana Dvarta Kvadráty něco malinko chybilo a totiž problematika menšin. Protože otázka rovnosti mužů a žen genderové záležitosti, to je jedna věc, ale situace menšin, to je možná to nejdůležitější, protože proti menšinám se diskriminuje a e, počet příslušníků národnostních menšin je přece největší. Je třeba projednat e, základní práva jak uvnitř hranic EU, tak za těmito hranicemi. A moje otázka zní, co může učinit předsednictví v tomto ohledu. Co mám na mysli? Může předsednictví přimět bývalé komunistické země, aby dodržovaly tato základní práva, protože to bylo konec konců podmínkou našeho přistoupení. A rád bych také uvedl Čínu, Srbsko a další země. A poslední žádost o slovo pan Preda a potom si vyslechneme reakci komise a reakce předsednictví. Um, Jednak tu máme projekt na zrušení trestu smrti, který se mi jeví jako velice důležitý. Zástupce předsednictví zmiňoval pozornost, kterou budeme věnovat zvláštním případům. A tady se zvláště nabízí jeden, který změnila paní Hautala na začátku jednání. To je případ pana Liu Xiaobo, který byl odsouzen na 11 let odnětí svobody koncem prosince. Děkuji vám za velmi krátkou a stručnou otázku. A nyní bych dala slovo paní Veronik Arno z TG Relax. Jsem velice ráda, že jste mezi námi. Zajímalo by mě, jaký máte názor na diskuzi, která až dosud proběhla, také na program předsednictví a na přechodné období, v němž se nyní nacházíme. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Skutečně já jsem chtěla učinit několik obecných připomínek, abych doplnila to, co řekl Ruan. Pokud se týká Lisabonské smlouvy, tak si myslím, že jsme nyní v přechodné situaci, kdy od amnestii řekl, že je potřeba, abychom diskutovali se všemi partnery. Myslím, že to bude trvat. Určitou dobu máme dva požadavky. Musíme dokázat, že dochází ke změnám v oblasti mezinárodních vztahů. To není jen předsednictví jako takové, ale je Evropská unie a jak řekla, řeklo španělské předsednictví, mluvíme jménem Evropské unie a vysoké zástupkyně. Možná jste zaznamenali, je to symbolické, ale byla to radost pro staré funkcionáře nebo dlouhodobé funkcionáře jako já, že poprvé na Radě bezpečnosti Spojených národů byl, byla cedulka Evropské unie a zástupce Evropské unie náhodou to byl člověk z komise, který učinil prohlášení o Afghánistánu jménem Evropské unie. Je to symbolické, ale je to i tak důležité. Domnívám se, že musíme tedy ukázat, že dochází ke změně, ale musíme také dodržovat kontinuitu a uzavírat dohody, které budou fungovat až do doby, kdy skutečně budeme mít tu službu zahraniční diplomatickou, která bude fungovat. Máme pragmatické vztahy se španělským předsednictvím, myslím si, že to funguje velmi dobře a domnívám se, že je důležité prokázat, že všichni hovoříme stejným jazykem a je jasné, že vzhledem ke třetím zemím bude jednotná delegace a formálně složená ze zástupců předsednické trojky. Formálně tedy, ale je jasné, že Španělsko Maďarsko přebírá konkrétní odpovědnosti, pak také bude generální tajemník rady, který eh, bude také zapojen. Domnívám se, že toto je důležité zdůraznit a v průběhu postupem z vyjasňo- doby s vyjasňováním struktur a budou ty struktury jasně stanovené, tak myslím, že budeme moci postoupit k operativnější fázi. Domnívám se, že to, co je také velmi pozitivní, je to, že delegace Unie jsou ustaveny řádně. Je asi 50 delegací komise, které již převzaly plně odpovědnost pro ty ostatní ještě určitá přechodná fáze a je jisté, že jak řekli kolegové, situace delegací u mezinárodních institucí je poněkud choulostivější a myslím si, že zde ta přechodná fáze bude poněkud delší. V každém případě vítáme, že New York má již dosti pevný systém dohod, pragmatického postupu, propojení mezi jednotlivými osobami a stále jménem vysoké zástupkyně a jménem Evropské unie. Dále bych chtěla říci, že když jsem vyslechla část těch slyšení, která se již konala, tak se domnívám, že se to hodně zaměřuje na lidská práva a myslím si, že vaše práce a práce vašich kolegů by určitým způsobem měla detabuizovat lidská práva a mám dojem, že by se to mělo stát základním klíčovým prvkem stejně tak, jak na tom pracujeme v rámci komise, že je to oblast, která postupuje kupředu a která nás může uspokojovat. Jak řekla paní Eštnová, ty zásadní principy, pragmatismus a efektivnost by se měly skutečně řádně uplatňovat, zejména když se hovoří o public diplomacy. Další všeobecná připomínka vychází z otázek, které zazněly, se týká občanské společnosti. Myslím si, že je zřejmé, že občanská společnost má zásadní význam. Víte, že v oblasti dialogu o lidských právech se systematicky snažíme buď organizovat konkrétní semináře zaměřené na občanskou společnost, nebo vést dialog a kontakt kontakty s občanskou společností prostřednictvím delegací složených ze zástupců členských států. A vím, že to zejména leží na srdci některým členům, většině členů vašeho podvýboru ze s občanskou společností z Ruska právě chceme spolupracovat na přípravě budoucích konzultací s Ruskem. Protože se zde hovoří hodně o Rusku, tak pozitivní věc je, nechci říct jediná, protože je jich více, ale s novým generálním tajemníkem Rady Evropy se domníváme, že Rusko konečně schválí protokol 14 Rady Evropy, aby přistoupilo k Evropské umluvě o lidských právech. Myslím si, že toto je velmi důležité, tak aby v našem sousedství také, abychom postupovali poněkud lépe a dosáhli pokroku v určitých oblastech. Tedy pokud jde o občanskou společnost, tak má všechno, co se týká Kavkazu, Ruska, afrických zemí, tak vedeme dialog s občanskou společností, které jsou tam a existují a spolupracují na přípravě dialogu a konzultací o lidských právech. Na rozdíl od toho, co bylo řečeno zde, existují již jasné pokyny pro všechna naše diplomatická zastoupení, ať již jsou je to minul, minulá komise a členské státy, které se pravidelně setkávají se obránci lidských práv, konají se schůzky a tak dále. Možná, že to není tak vidět, ale myslím si, že bychom to neměli ztrácet ze zřetele. Další, další věc se týká interní a externí konsistentnosti. Myslím, že to někteří evropští poslanci řekli. Například domnívám se, že to bude stále větší výzva Zmínili jsme se o některých záležitostech ohledně mučení a tak dále. Některé státy i členské státy Evropské unie i další vyvíjejí úsilí. Co se týká osob s postižením, také evropské státy musí vyvíjet speciální úsilí, pokud se týká rovnosti podmínek mezi muži a ženami. Doufáme také, že paní Redingová, která je komisařka pověřena lidskými právy, se bude moci účastnit březnového zasedání o postavení žen. Tím vším chci říci, že se domnívám, že ze strany všech institucí skutečně dochází k úsilí, protože naše důvěryhodnost zde je stále více ve hře. Kolegové hovořili o migraci, azylu a těchto tématech. Myslím si, že zde jsou skutečně důležité otázky. Jedna otázka, která se zazněla ve slyšení o lidských právech, se týká ochrany lidských práv a potom je zde otázka víz. Mys, není to vždycky tak jasné, myslím si, že ten problém zde existuje. Pokud se týká Open Access Public Diplomacy, domnívám se, že za švédského předsednictví uh, jsme dosáhli nových hlavních směrů. Myslím si, že španělské předsednictví v tom bude pokračovat. V březnu uspořádáme akci, abychom dokázali, že z hlediska transparentnosti to, co děláme, tak v tom budeme samozřejmě pokračovat i nadále výroční zpráva o lidských právech, kterou zpracováváme s radou, která by měla být hotová kolem Velikonoc, bude také mm, přispěje k této politice transparentnosti. Pan Macmillan Scott litoval, že tam není tolik hovořeno o demokracii, nemůžeme tam začlenit vše, ale nedosáhli jsme možná formálního konsensu, ale jsou zde závěry rady, které dávají jasný mandát k tomu, abychom pracovali na výběru pilotních projektů, pilotních zemí v roce 2010, tak abychom zapracovali tuto politiku v oblasti demokracie. A to si myslím, že je něco, co bude španělské předsednictví také uplatňovat a ve spolupráci s vysokou zástupkyní a samozřejmě budeme také spolupracovat s kolegy z rozvoje na tom všem. Pokud se dále konkrétní otázky, obchod, trade, proč jsou zde určité rozpory, nebo proč se nám nedaří sladit všechny zájmy, no tak odpověď spočívá v tom, že skutečně jsou zde povinnosti spočívající z konsistencí, ale nemůžeme směšovat všechno z formálního hlediska. To už bylo nyní schváleno. Je zde stále větší vztah mezi obchodními dohodami, které jsou vyjednány a často jsou tedy plody dohod, některé se vyjednávají v současné době, a potom dohodami o spolupráci, to jsou tedy dohody, které se vyjednávají na, různém, na různých základech s trošku jinou logikou. V dohoda v Partnership and Cooperation Agreement jsou dohody o lidsk, eh, ustanovení o lidských právech Byly tam určité problémy s vyjednáváním, pokud jde o azyl, ale myslím si, že Evropská unie bude v tom pokračovat. A potom je takové obecné pojítko mezi obecnými politickými dohodami a obchodními dohodami. Ale myslím si, že zejména se to musí realizovat v rámci konzultací protože musíme pracovat na konsistentnosti. Pracujeme na tom s GSP Pros. Chceme toho využít aby skutečně, aby některé země právě postupovaly lépe v oblasti doho, úmluv o lidských právech a spojených dohod. Pokud se týká sousedství, tak se domnívám, že zde jsme již dosáhli velkého pokroku a že právě nástroj sousedství a ty výroční zprávy jsou zaměřeny na lidská práva a víte, že Nemáme samozřejmě všude jen přátele, ale pracujeme na tom. Hovořilo se zde o Maroku který má statut asociační a právě chceme, rádi bychom z této země udělali takový vzor ve středomořské oblasti mezi arabskými zeměmi. Co se týká kritiky pana Mac Milena Scotta, domnívám se, že ta první schůze vaší skupiny, kterou budete mít později, prokáže, že je ještě mnoho věcí, na kterých se pracuje. Možná to není úplně pravda. Je pravda, že máme postupy, které jsou byrokratické, čehož litují a domnívám se, že parlament a rada, když se bude revidovat finanční nařízení, bude mít nástroj, aby mohla pracovat poněkud rychleji. Děkuji. Děkuji. A já pevně věřím, že naše spolupráce bude pokračovat, že spolupráce mezi námi byla vždy na velice dobré úrovni. A nyní bych chtěla dát slovo znovu paní Eduardo Kledátovi. Jsme pozadu už takřka hodinu. Takže jsme sice potěšeni tím, že jsme toho tolik slyšeli, ale teď máte skvělou příležitost ukázat, že za 8 minut dokážete odpovědět na všechny znesené dotazy. Opravdu se na vás spolehám. Děkuji vám. Paní předsedkyně, děkuji za všechny dotazy. Máme dlouholeté zkušenosti s terorismem. Samozřejmě právo na život je pro nás jedním ze základních práv. Na národní úrovni podnikáme rozmanité kroky v boji proti terorismu a v našem dialogu se ostatními zeměmi, to nepochybně budeme také nastolovat. Pokud jde o Kubu, tak my jsme oslovili kubánské orgány, hovořili jsme s nimi v Madridu a usilujeme o vytvoření společného postoje ke Kubě na úrovni 27 států je to ovšem pochopitelně obtížné. Uvidíme, jest, jak, se, jak se to bude dařit. Ještě další poslanec zmínil Kubu a co bychom mohli udělat na poli svobody projevu a technologie. Tady je vynakládán tlak na kubánské orgány, k tomu, co říkal pan Macmillan Scott, on odkázal na, tu, na to, že nezmiňujeme demokracii, ale my se tím budeme zabývat v průběhu šesti měsíců a ten index beztrestnosti, to je něco, co se nám zamlouvá. Omlouvám se, že ne všichni měli čas položit všechny své dotazy, ale migrace je samozřejmě nesmírně důležitá. Je důležité, aby Evropská unie byla schopná jednat integrovaným způsobem, jak v rámci svých hranic, tak mimo, mimo ně, pak eh, kontakty s občanskou společností, ano, samozřejmě. Předsednictví hovořilo se zástupci občanské společnosti v Madridu a Goldstoneova zpráva. Ano, skutečně tady nedošlo zatím k pokroku na poli OSN, musíme pracovat ještě mnohem usilovněji. 27 členských států má úkol poskytnout ještě své vstupy My spolupracujeme se všemi 27 členskými státy a nyní mi ještě dovolte vyjádřit se ke Sri Lance a k té doložce o pozastavení, která tam je. Ano, to by se k tomu dalo ještě připojit, jinak měli jsme nedávno případ Pokud, pokud jde o západní Saharu, tady musíme postupovat individuálně. Etiopie. Ano, ta je zahrnuta v, v, do uh, zprávy od Amnesty International. Bylo, bylo by dobré, kdybychom měli jednotný mandát pro tuto zemi. Děkujeme, pane Hovodové, za vaši podporu, pokud jde o, o práva LGBT, práva gay a lesbiček. Uh, potřebujeme daleko lépe koordinovat mezi jednotlivými institucemi. Samozřejmě to zahrnuje i Evropský parlament. Těším se na jakékoliv další zprávy na toto téma. Jak víte, tak další iniciativa bude v květnu, bude tam i náš pan ministr a dále osoby s postižením. Ano, tady musíme využít veškerých příležitostí pokročit i zde, protože jinak Evropská unie nebude schopna připojit se k příslušné umluvě. A pokud jde o poruš, lidi porušující lidská práva a to, aby byly známy, ano, samozřejmě, to je jedna z velmi důležitých otázek, aktivity na poli lidských práv a chystáme návrh, který by umožnil mimo jiné i kontakty s iránskými orgány, a to nejenom v oblasti lidských práv, ale chceme, díváme se na to spíš z i z perspektivy zabránění občanskému konfliktu v této zemi. Setkání se chystá v únoru a pak se to postoupí dál Radě pro lidská práva. Děkuji také za veškeré připomínky týkající se trestu smrti. Potřebujeme jednotný integrovaný přístup. Lidská práva v rámci Evropské unie i mezinárodně by měla být vnímána jako nedílný celek. A někdy je trošku problém vysílat nějaká poselství třetím zemím, když jsme si nezametli úplně před vlastním Prahem. A nepochybně je potřeba členským státům jasně komunikovat, že jsou určité věci, které musí ještě udělat. A e, děkuji za e, vaše připomínky týkající se e, obhájců lidských práv a styčných pracovníků potřebujeme pochopitelně, aby nás podpořili členské státy, musíme mít nějaké kontaktní osoby, a to bez ohledu na jejich národnost, které zajistí hladký plyn, plynulý tok informací. Úzce spolupracujeme s Belgií v rámci dalšího předsednictví, tedy v rámci kontinuity předsednictví kolega z maďarského předsednictví již s námi spolupracuje, takže myslím, že to funguje velice dobře. Budeme pokračovat v neustále další činnosti Evropské unie, ať už jde například o mučení, o otázku Ruska, trestu smrti, který jsme již zmínili. Například se to týkalo toho případu v Nevadě. Zrušení. Zrušení moratoria trestu smrti. A v situaci v Iránu eh, Tady jsme měli zasedání 12. února. Já myslím, že pořád eh, zbývá ještě jedna otázka. Děkuji vám. Děkuji vám, to byla stručná odpověď, stručná prezentace ale myslím, že jste ještě neodpověděl na jeden dotaz. Chtěl byste tak ještě učinit? Takže týká se to těch nelegálních předávání. Paní Gomez se na to ptala. A týká se to těch všech záležitostí za Bushovy vlády. Ano, byl jste velice stručný, ale ještě jsem neslyšel vaší odpověď na otázku o novém institučním uspořádání eh, služb, externí služby a tak dále. Čili kdybyste mohlo ještě odpovědět na tyto otázky. Pane Howard, prosím vás, vrátíme se k tomu potom s komisí a španělským předsednictví a vysokou zástupkyní na našem dalším zasedání, protože opravdu nám dochází čas ale byla bych ráda, aby pan Kvadrát řekl aspoň něco k té otázce, o které jsem hovořila. Ale já si myslím, aspoň minutu by stálo za to slyšet od předsednictví nějaké potvrzení jejich závazku, protože se o tom má rozhodovat do, do, do dubna a e, tudíž nás čas tlačí. Takže vy nepočkáte ani na 25. ledna, protože my bychom na tom chtěli pracovat i z naší strany. Ještě jednou říkám, 45-minutové spoždění čekají eh, další lidé, kteří se chtějí pak eh, vyjádřit k situaci na poli lidských práv v Sýrii. Prostě máme určité časové limity. Čas je omezený. Já vás ujišťuji, že se k tomu vrátíme co nejdříve. Pane Kvadrát, prosím. Ano, já jsem odpověděl velmi stručně, právě proto jsem možná neodpověděl na všechno. Pokud se týká těch transferů, tak jsme kontaktovali relevantní orgány. Něk- týkalo se to konkrétně některých zemí. Víte například, že se můžeme přes Ženevu pokusit um, udělat proto, abychom alespoň dostali informace, takže jsme kontaktovali kolegy z 27 členských států, abychom kejvce informací. Potom první se bude konat konzultace se spojenými státy. Já jsem stále předsedou konu, jak řekla Veronik. Tak víte, že dochází ke změnám struktury, nejsou to již prohlášení předsednictví, ale v zásadě jsou to změny, které se týkají konzultací, dialogu a tak dále, což znamená, že například Belgie se nemusí nutně účastnit všech těch dialogů dialogu. Ale to všechno se stabilizuje a ustaví eh, v následujících týdnech. Pokud se týká té externí služby, tak určitě to bude potom na Belgii, aby pokračovala v obhajobě těch zájmů, ale my se pokusíme eh, převzít a zavést všechny ty změny do práce Kohonu a postupně je zavádět. Ale Kohon zde není proto, aby rozhodoval, proto nemá mandát. My jsme proto, abychom informovali a poskytovali informace Koreperu, takže každý den jsou nové informace a nesmíme zapomínat, že jsou rozdíly mezi Ženevou a New Yorkem. Víte, že je delegace Evropské unie v Ženevě, je tam společný tým, který pracuje na obraně lidských práv v spolupráci s New Yorkem, ale v Ženevě to nebylo možné. Španělsko bude Samozřejmě jakožto předsednictví Evropské unie na tomto dále pracovat. Pokusíme se nejlépe překonat těchto šest měsíců přechodného období a jakmile budeme mít další informace ohledně způsobu provádění Lisabonské smlouvy, tak vám je předáme předsedkyně. Děkuji skutečně srdečně španělskému předsednictví za prezentaci a za odpověď. Také děkuji všem kolegům, kteří se vyjádřili a kladli otázky. A nyní jsme jsme vlastně na začátku španělského předsednictví, tak jak velmi dobře víte, takže budeme mít určitě další příležitosti znovu diskutovat další body španělského předsednictví v následujících šesti týdnech. Nyní navrhuji, abychom přešli k bodu čtyři, které se týká lidských práv v Sýrii, zejména v kontextu asociační dohod mezi Evropskou unií a Sýrií. Nejprve bych chtěla dát slovo Dominiku Bodemu, který je zpravodajem této asociační zprávy. A Dominik informoval, že bohužel let má spoždění, takže bohužel eh, nebudeme si moci vyslechnout Paní předsedkyně, je to pan Mario David, který musel odjet, ale já osobně jsem zde. No eh, Dobře, tak já jsem se spletla, říká předsedkyně. Je to pan Mario David, který musel odjet na letiště. který je předsedou delegace Evropského parlamentu pro vztahy se zeměmi, ale pan Body je s námi, tak se omlouvám za, te, za tuto chybu. Máme zde různé řečníky k tomuto bodu. Mara Šadela, který zastupuje síť pro lidská práva Euro Středomoří. Potom je zde paní Nasira Bulevat, která zastupuje Evropskou komisi která je zde pro případ, že byste měli nějaké otázky. Další informace. Jako obvykle, tak jsme pozvali zástupce syrského velvyslanectví, ale není, ne, nedostali jsme žádnou reakci, ani mail, ani prostě žádné zprávy ze strany velvyslanectví. Ještě jednou se omlouvám, že jsem spletla některé osoby, ale prosím, pane Body, máte slovo. Děkuji, paní předsedkyně za to, že jste mě pozvala do vašeho výboru, abych se vyjádřil k otázce lidských práv v Sýrii, konkrétně v perspektivě asociační dohody. Kolik času mě věnujete, paní předsedkyně? Jak dlouho mohu hovořit? Pět minut. Máte pět minut. Dobře, tak budu se snažit to dodržet. Takže Situace lidských práv v Syrii je potřeba se na ní dívat ze čtyř hledisek. První hledisko je otázka náboženské svobody. V místních podmínkách, které jsou velmi obtížné, je potřeba zdůraznit, že Sýrie je stát, kde náboženská svoboda se dodržuje. Je tam mnoho menšin, Alawité, Ismailité, křesťané, všechny tyto menšiny jsou respektovány v Syrii, která je přesto země, která je většinou zvětšinově somická, ale která založila politický systém nenáboženské povahy, takže tam nedochází k pronásledování kvůli náboženskému přesvědčení. A když někdy se koná nějaká demonstrace proti tomu nebo onomu společenství, tak tyto demonstrace jsou sankcionovány velmi striktně, zatímco v mnoha ostatních sousedních zemích nejsou sankcionovány a někdy se je veřejná moc dokonce povzbuzuje. Pokud se týká situace žen, postavení žen, tak již několik desetiletí práva žen a zejména místo ženy ve veřejném životě se uznává. Uvedu to na příkladu. Místo předsedkyní Syrské republiky eh, je žena, paní Elatar. Třetí záležitost je otázka práv občanů sousedních zemí. Z tohoto úhlu pohledu vztahy Sýrie se s jejími sousedy se výrazně zlepšily. Zavedení diplomatických vztahů s Libanonem v roce 2008 samozřejmě bylo rozhodující etapou, stejně tak jako angažování se těchto dvou zemí na vyřešení situace eh, osob, které jsou zadržené nebo které zmizely libanonského původu. Je potřeba zdůraznit, že ten pokrok je ještě dost pomalý, pokud jde o osvobozování několika desítek zadržených v roce 2009, stejně tak pokud jde o výměny seznamů pohřešovaných osob. Pokud se týká Iráku, syrské úřady jsou poměrně rezervované, pokud jde o 800, příjem, 800 tisíc až milionů eh, iráckých uprchlíků na syrském území. Tyto uprchlíci však využívají výhod, v oblasti vzd- výchovy, vzdělávání a zdravotnictví. A samozřejmě tato hostitelská politika představuje pro Sýrii významnou finanční zátěž. A konečně čtvrtý bod je otázka práva politické opozice. Amáské jaro bohužel nevedlo k těm výsledkům, které se očekávaly. Zatčení několika členů opozice v posledních letech a zejména v roce 2009 se jednalo o pány Sale a Almale. Ehm, to samozřejmě bylo zklamáním. A samozřejmě tato záležitost si zasluhuje, aby Evropská unie se tím dále bedlivě zabývala. Pokud se týká asociační dohody, tak je potřeba ji považovat za jedinečnou příležitost pomoci této zemi v jejím úsilí o modernizaci, politickou a ekonomickou liberalizaci. Evropská unie v rámci této dohody bude legitimnějším partnerem v dalším bedlivém sledování situace lidských práv v Sýrii. Konstatovali jsme, pokud jde o další země, se kterými byla uzavřena asociační dohoda, že tato skutečnost skutečně vedla k výraznému zlepšení situace. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také, že jste dodržel řečnickou dobu, protože dnes jsme měli již velmi živou a podrobnou rozpravu eh, se španělským předsednictvím. Situace v Syrii je eh, velice důležitá, velice zajímavá. Nyní pan Mark Schade Polsen, který je z eh, sítě, středomořské sítě pro lidská práva. Prosím, máte slovo. Děkuji vám. prvním řadě děkuji za možnost udělat tuto prezentaci o Syrii. Naše sítě zahrnuje 70 organizací v oblasti Euromedu a to ve všech oblastech této oblasti nevládních organizací, založena v roce 1997 na základě partnerství, eh, zkusky partnerství v Euromedu v Barceloně. Chceme podporovat spolupráci mezi organizacemi na politických práv v tomto regionu a posílit jejich schopnost práce v terénu prostřednictvím společných kroků. Chceme také vést dialog s vládami tohoto regionu se zástupci procesu Euromedu a Evropské unie, abychom posílili nástroje pro lidská eh, práva ve vztahu k těmto zemím. A s našimi syrskými kolegy jsme uplynulých 15 letech sledovali situaci, a to i e, na úrovni rozvíjení bilaterálních vztahů Evropské unie a Syrie. Tím jsme se zamýšleli i nad tím, jak Evropský parlament monitoruje tuto situaci a několikrát e, přijal kroky za propuštění politických vězňů, a to prostřednictvím přijímání usnesení. Poslední z nich v září 2009 týkalo se to právníka Mohameda al-Hassaniho. A je jasné, že zájem parlamentu o Sýrii a aspekty e, lidských práv sehrávají důležitou roli. Hlavním motivem dnešního zasedání je, že 27. října došlo k souhlasu k podpisu z dohody o přidružení se Sýrií pět let o zahájení procesu. Sýrie ovšem tuto dohodu zatím nepodepsala. Ovšem samotná skutečnost, že tato dohoda je připravena, k podpisu je pozitivním krokem a jakýmsi oknem příležitosti na podporu lidských práv této zemi. Zahrnuje známý článek 2, který činí z respektování lidských práv a demokracie základní prvky vztahu mezi Evropskou unii a Syrií. Když to, um, se na to podíváme v souladu s tím, že Syrie ratifikovala důležité nástroje OSN, tak to představuje velmi důležitý základ dialogu mezi syrskou vládou a Evropskou unii o vzájemných eh, eh, povinnostech respektovat eh, lidské hodnoty. A tuto dohodu vnímáme jako mm, určitou, určité okno příležitosti k dialogu, který byl až dosud velice obtížný. Problematika lidských práv a situace na poli lidských práv v Sýrii je velice mm, náročná. Uvedu některé příklady výzev, k tým čelíme. Syrští občané z roce od roku 1963 žijí ve výjimečném stavu a to má velký dopad na možnost těšit se lidským právům a projevům lidských svobod. Většina, velké množství aktivistů na poli lidských práv jsou ve vězení a pan Al-Hassan je posledním příkladem. Také pan El Male, který je velice důležitým právníkem a zastáncem lidských práv a bývalý eh, předseda Asociace pro lidská práva, který byl zadržen v říjnu roku 2009. Několik set, aktivitů, eh, set aktivistů je podrobeno zákazu cest, vycestování ze země a netýká se to jenom jejich eh, cestování v rámci své aktivity na politických práv, ale i z jakýchkoliv osobních důvodů jsou vystaveni každodennímu tlaku. A e, poslední zpráva ukazuje, že nedošlo k žádnému pokroku v tom smyslu, že žádná e, organizace na ochranu lidských práv zatím nebyla oficiálně schválena místními orgány. E, v policejní vazbě často dochází k mučení, týrání a pořád ještě existují od 80. let tisíce lidí, kteří bez stopy zmizeli a tři, až 300 tisíc eh, členů menšin zůstává bez státního občanství. Mohl bych zmiňovat ještě další informace, ale jistě jste dobře informováni o tom, jaká je situace v Sýrii a rádi poskytneme doplňující informace. Ovšem, chtěl bych navázat eh, na pozitivní známky toho, že Sýrie nyní začíná ukazovat jenom určitý pozitivní eh, postoj vůči svým spoluobčanům, například tím, že přijali velké množství při eh, uprchlíků jak z Iráku, tak i z palestinských území. Situace v Sýrii však nadále zůstává zdrojem velkého znepokojení pro naši síť. Zatím bylo velice těžké pro Evropskou unii ustavit transparentní a otevřený dialog se syrskými orgány. Jsme přesvědčeni, že vstup dohody o přidružení v platnost bude příležitostí pro další rozvíjení dialogu a podpora lidských práv není v rozporu s národní svrchovaností a bezpečností. To bychom měli neustále opakovat syrským orgánům. Je důležité, aby se tyto úřady a orgány zapojily do dialogu s Evropskou unii. Měli bychom hovořit o cestovním plánu, tak jak o něm žádá Evropský parlament ve svém usnesení o Sýrii ze září roku 2009. Tato cestovní mapa by eh, měla nastínit hlavní reformy a kroky, včetně zrušení zákazu cestování pro aktivisty a jejich rodiny. Měli bychom také podporovat vzdělávání a informování eh, o lidských právech, a to i v rámci syrské policie. Chceme pochopitelně přispět k identifikování těchto cílů. Je potřeba abychom se podíleli na dialogu, abychom brali v potaz situaci přímo v terénu a podporovali rodiny ochránců lidských práv. Evropská unie by měla nadále implementovat své pokyny na ochranu těchto aktivistů. A Evropský parlament by měl i nadále zdůrazňovat důležitost závazku na poli lidských práv v kontextu ratifikace dohody o přidružení a to zejména v dialogu se syrskými protěžky. A jsme rádi, že a doporučujeme, aby Evropský parlament zahájil také kontakty a dialog s evropskými zákonodárci s tím, že bychom měli zajistit zejména to, aby Sýrie dodržela všechny své závazky v rámci rezolucí OSN v případě pana Hasáního. Měli bychom je nadále zvát na veřejná slyšení v parlamentu aby se jich účastnili i zástupci syrské vlády. A konečně by měla mm, být přijata ještě rezoluce, která bude vyzývat mimo jiné syrské orgány k tomu, aby zahájili dialog s Evropskou unii s cílem zahájení demokratických reform a dalšího zlepšení situace na poli lidských práv. Děkuji vám. Pane Polson. Ráda bych jenom připomněla, že eh, parlament přijal naléhavé usnesení, domnívám se, v září ohledně toho případu, který jste zmenšoval, Muhanada Al-Hassaniho. A potom eh, o měsíc později jsem měla možnost se setkat s jeho zástupcem, s jeho právníkem. Projednali jsme ten případ a rovněž jsme eh, projednávali užitečnost eh, dohody o přidružení se Sýrií. Jak jste zmiňoval, zatím Syrie odmítá tuto dohodu podepsat a ratifikovat. Druhý Případ, který se zmiňoval, ten eh, právník oblasti lidských práv Haitan Male, který byl zadržen bezpečnostními složkami Syrie 14. října. V této věci jsem osobně eh, zaslala dopis jménem našeho podvýboru syrskému velvyslanci, ve kterém jsem odsoudila tento zákrok. Vážení kolegové, máte nyní slovo? Nejprve dám slovo paní de Kaiser. Vy jste nežádala o slovo? protože jste bývalou zpravodajkou k této dohodě. Ano. Ano, tato dohoda o přidružení je dost dlouhá historie, protože na ní už čekáme od minulého období. Já jsem o tom hovořila také s Janisem Sakileriu a doufáme samozřejmě, že se nám tentokrát podaří už skutečně tuto dohodu uzavřít. Já jsem pozorně vyslechla příspěvek pana Bodise a váš příspěvek samozřejmě. Oba dva máte pravdu. V tom smyslu, že pokud známe dobře tu oblast, tak je pravda, že Sýrie překvapuje rozsahem některých svých svobod. Vy jste je zde vyjmenoval a je to zcela přesné, ale vedle toho také víme, že je to tvrdý, přísný režim a že politická opozice je velmi přísně nejen tedy zablokována, ale také Začena hovořila jsem s Michelem Kilun předtím, než byl zadržen a s dalšími a ta situace je tam opravdu mimořádná. Vy zde vyjadřujete politické stanovisko a mm, říká se, že pravděpodobně mikrofony jsou všude. Říká se, ano, syrský režim existuje takto a v určitém okamžiku, když prostě vůbec nic si neuvědomujete, tak jste zatčeni. To je jen součást problému, je to hluboký politický problém v Syrii. Hodně jsme doufali, že Sýrie se otevře více pluralismu stran na posledním kongresu, k čemuž nedošlo. Stále tam není politický pluralismus a docházelo tam k represím, zejména na základě hamaské deklarace z roku 2006. Bylo 300 signatářů této deklarace, 300 intelektuálů syrských, kteří se veřejně vyjádřili pro a potom nastala vlna zatčení. Otázkou tedy je, nechceme kvůli tomu ohrozit dohodu o přidružení, ale otázka zní, jaký je nejlepší prostředek nebo nejlepší možnosti k tomu, abychom působili se syrskými úřady, abychom také určitým způsobem dosáhli pokroku v oblasti lidských práv Vždycky, vždycky jsem diskutovala o jednotlivých případech, někdy dosáhlo, došlo k určitému pokroku nebo uvolnění, někdy ne, ale zatím vším jsou politické problémy. Otázka je, jak se může Sýrie dnes vyvíjet nebo pokročit politicky, aby tam byla menší paranoja, aby se změnila, změnil politický systém a já se domnívám, že dohoda o přidružení nepovede k nějaké výrazné změně ale možná to Syrii posune do nějakého další politické fáze. Je potřeba nadále pokračovat, zabývat se těmi konkrétními individuálními případy, ale nechtěla bych, ale kvůli tomu bychom ohrozili něco, co podle mého názoru by mělo také přispět ke stabilitě regionu. Takže je pravda, je nouzový stav v Syrii, jakým způsobem tedy reagují syrské úřady a ty zatčení, ti vězni, ano, jsou také vězni v Tunisku, můžete říci, a tam je dohoda. Takže v konečné fázi nic není černé nebo bílé, nicméně musíme to nadále velmi bedlivě sledovat a najít nějaké možnosti nebo metody, jak bychom působili tím správným směrem a pokusili se tedy samozřejmě ale otevřít dveře Sýrii. Včera jsem diskutovala s panem Čelem, který přijel do parla, přišel do parlamentu a on samozřejmě také řekl, ano, my jsme připraveni pokračovat v těch jednáních, ale je určitá cena, kterou je potřeba za to zaplatit. Je potřeba, aby Sýrie pochopila, že musí nějakým způsobem změnit politiku a že se musí více otevřít, uvolnit a to samozřejmě i z hlediska mírového procesu na Středním východě. Takže já souhlasím v podstatě s vámi oběma ale znám dobře ten problém a myslím si, že je možné vést velmi jasný, podrobný dialog, protože i na té nejvyšší úrovni jsme ho vedli. Ne vždycky to funguje. Je pravda, že tam byly atentáty zvedené Al-Kaidou a tak dále. Bezpečnost je tam ohrožena. V té době to byl pan Kilu. Já nemohu samozřejmě říci, že on byl důvodem těch atentátů, ale je prostě tam skutečný problém a e, říkám z mnoha hledisek, nechme nyní stranou právo nebo svobodu politického vyjádření, ale je to země, která je pozoruhodná z mnoha úhlů pohledu. Děkuji. Děkuji, paní Dekajzer. Nyní bych ráda dala slovo panu Belderovi, předsedovi delegace pro vztahy mezi Evropskou unii a Slávem. Prosím. Eh, eh, Děkuji, paní předsedkyně. Já sdílím pozici paní de Kaisere to je jejich stanovisko. A pokud je o naše hosty, myslím, že tam trošku ve vašich vystoupeních chyběla otázka Kurdů. Kurdů jsou v Syrii 4 miliony. Jaká je jejich situace, jaká jsou jejich práva? A dále? Pokud je o otázku náboženských svobod, jak vypadá situace protestantů? protože zdá se, že situace v oblasti náboženských svobod vnímáte jako pozitivní. Ale pak se jste hovořili o státní bezpečnosti, národní bezpečnosti, jak tuto věc režim definuje, protože to má přímý dopad na to, jakým způsobem se zachází se základními právy. A abych navázal na paní de Kaiser, tady je evidentně problém. Sám jsem zaznamenal, eh, jak obrovský příliv uprchlíků je z Iráku, a jak to Syrie zvládla. Hovořili jste o milionu lidí, já domnívám, že údaj OSN byl dokonce 2 miliony, to je tedy obrovský příliv. Myslím si, že to je Eh, také velice eh, veliký úspěch eh, syrské společnosti, že tyto uprchlíky dokázala zaintegrovat. A jinak opět k paní de Kaiser. Co mne trochu trápí u dohody o přidružení je, do jaké míry je dodržována ústava v Sýrii. Já doufám, že Evropská unie bude na tuto věc více tlačit, že tady v tom můžeme sehrát pozitivní roli. Děkuji, pane Belder. A nyní bych ráda dala slovo panu místopředsedovi. Prosím. Za, chciałem srdečně poděkovat za tą bardzo interesującą prezentację z, ze strony. Eh, děkuji vám za tu velmi zajímavou prezentaci. Nebo prezentace. Děkuji panu Maurisovi a panu Polsenovi. Zdá se mi, že nyní i na základě eh, konkrétních slov paní de Kaiser už můžeme vyvodit eh, určitý závěr. Situace Syrie je velmi specifická, protože na jedné straně Syrie v nedávné době prokázala svoji dobrou vůli vyjednat dohodu o předružení a Syrie chce přispívat do mediterálního procesu integrace, ale na druhé straně jde o zemi, ve které určitě vhodné, aby proběhly určité interní změny, zejména pokud je o hospodářství. Syrie eh, prohlásila, že chce přejít eh, od socialismu k sociálně tržní ekonomice, ale zase to podaří, to zjistíme až za dlouhý čas. Dále je zde otázka uprchlíků, eh, kteří přicházejí do Syrie ve velkém počtu. To je eh, velká zátěž pro, eh, pro eh, tuto zemi. Měli jsme, já, já jsem kdysi jako náměstek premiéra navštívil Syrii a vyslechl jsem si syrské zástupce zase, že Syrie nikdy nebude schopná provést reformy, pokud nebudou nebudou eh, správně vypracovány. A mimo jiné, eh, tím, co brání eh, realizace reform, je právě velký příliv uprchlíků. Takže já bych nyní rád položil tuto otázku. Byly všechny tyto věci zdůrazňovány v procesu jednání se Syrií? Všichni víme, co se podařilo dokázat pod výboru pro lidská práva v souvislosti s přijetím Lisabonské smlouvy. Tento výbor eh, protlač, prosadil určité nové kompetence a lidská práva jsou nyní zohledňována při uzavírání dohod o přidružení. Děkuji, eh, pane místopředsedo, že jste nám připomněl nové pravomoci Evropského parlamentu. při přijímání takových, při uzavírání takovýchto dohod. Momentálně nemám žádnou další žádost o slovo. Vzhledem k tomu, že zde zazněla konkrétní otázka, byla na komisi, ráda bych eh, předala slovo zástupci komise. A paní Lokbiller ještě se žádá slovo. Já se omlouvám, že eh, opět ukraji našeho času, ale mám otázku na pana Paulsena. Samozřejmě dialog je vždy důležitý, ale co vám dává jistotu, že bude dosaženo konkrétních výsledků. V některých případech, jak víte lépe než já, dochází k závažným porušováním lidských práv, k závažnému porušování. A jako máme jistotu, že syrská vláda eh, se bude chovat lépe, protože když to srovnáme s dialogem na evropské či mezinárodní úrovni, E, někdy vlastně vlády mají takovou taktiku, že sice zahají dialog a staví se konstruktivně, ale pak vlastně s tím nehodlají nic dělat. Takže já si myslím, že v tom dialogu, e, nebo zajímalo by mě, za v tom dialogu máte nastavené nějaké benchmarky, nějaká hodnotící měřítka proto zda je dosahováno e, skutečných výsledků. Děkuji vám, to je velice důležitá otázka. Pokud si vzpomínám, paní D. Kaiser se zmiňovala o Tunisku, kde právě jsme nezaznamenali žádné zlepšení navzdory přijetí dohody. A nyní bych ráda předala slovo komisi. Prosím. Děkuji, paní předsedkyně. Pokud se týká první otázky, to znamená, zda pomoc při ekonomické transformaci Sýrie byla zohledněna v dohodě o přidružení, tak ano. Ano, protože dohoda o přidružení, jak víte, předpokládá na jedné straně dohodu o volném pohybu mezi Evropskou unií a Sýrií a všechna ustanovení v tomto rámci jsou přechodná. Je důležité také připomenout to Syřanům, protože určité obavy, které mají vzhledem k dohodě o přidružení, mají také ekonomickou povahu, takže bude tam přechodné období, které bude trvat 12 let. Jsou tam také určité asymetrie ve prospěch Sýrie, co se týká usnadnění oběhu zboží a vstupu syrských výrobků na území Evropské unie a tak dále. Toto je potřeba připomenout. A potom jsou tam další doprovodná opatření týkající se přizpůsobení struktur syrského hospodářství Eh, sladění nebo dosažení úrovně podniku, určité sociální pomoci, takže je tam celá škála pomoci, která bude doprovázet eh, tento balíček a bude se zde vytvářet přidaná hodnota z hlediska asistence této země, velmi centralizované, jako je Sýrie na cestě k otev- většímu otevření se. Také bych ráda odpověděla i když zde byla položena otázka o politickém dialogu, je to velmi relevantní otázka, co zaručuje, že ten politický dialog, který se povede v rámci dohody o přidružení, dospěje k výsledkům a zdaže zlepší situaci. Zkušenosti, které my máme se sousedními zeměmi středomorské oblasti s politickým dialogem, jsou takové, že jsme dosáhli pokroku. Samozřejmě to není takový pokrok, v jaký bychom byli doufali. Ale jako, pro pří, jako příklad bych uvedla například Egypt, kde před dohodou o přidružení a politikou sousedství byla určitá slova, která byla tabuizovaná v debatě s Egyptem, jako je korupce, ter podmínky jako, podmín, jako podmínky vazby a tak dále, ale dnes jsou tato témata na našem pořadu jednání v rámci dialogu se, země, se zemí, jako je Egypt, takže není důvod, aby to nefungovalo se Syrií a zde souhlasím s paní de Kaiser v její analýze. Domníváme se, že Syřané znají pravidla tohoto dialogu jednali, vyjednávali skutečně slovo od slova tuto dohodu o přidružení. Jsou tam mechanismy zru, zrušení nebo pozastavení nebo zneplatnění, tedy když dojde k flagrantnímu porušení, čili syrská strana zná ustanovení této dohody, my je také známe a to, co se změní, nesmíme zapomínat, že je to země, která mm, kde my jsme tedy nabrali velké zpoždění v našem dialogu se Sýrií, s těmi sousedními zeměmi v Evropě jsme téměř u druhého generace akčního plánu a tam jsme tu dohodu ještě ani neuzavřeli. Takže ty podmínky, mm, došlo tam k určité nedůvěře, k neporozumění a dialog znamená vytvářet, budovat si důvěru a znamená to také vysvětlovat našim syrským partnerům, že dialog jde oběma směry. To také umožňuje zařadit na pořad jednání ta témata, která jsou společná, ale také ta témata, kde spolu nesouhlasíme a to nazýváme confidence building, vytváření důvěry. To je se Sýrií velice důležité, protože eh, několik, mnoho let tam ten dialog nebyl a nyní je potřeba jej skutečně nastolit. Děkuji zástupkyni komisy za tyto informace. Nyní dávám slovo panu Morisovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem zaznamenal to, co řekli jednotliví řečníci při, z pohledu přípravy této zprávy. Otázka Kurdů zde zazněla. Uvedu takový příklad. Mifty z Damašku, to je hlavní smická osobnost z Damašku, to je Kurd vlastně, Syřan, syrský Kurd. To je takový jeden příklad z mnoha, který dokazuje, že není až takový rasismus eh, vůči kurdským občanům. To, co bylo řečeno ohledně situace práv zástupců opozice a svobody slova, tak samozřejmě válečná situace a okupace části syrského území. Se, často se o tom hovoří ze strany úřadů, čímž chtějí vlastně ospravedlnit určitá výjimečná opatření. A protože ten konflikt bohužel stále pokračuje, tak ta výjimka se stává pomalu pravidlem. Otázka, která zde vyvstává, jak zdůraznila před chvílí paní de Kaiser, a já zcela sdílím tento názor, to je, zda ano nebo ne dohodě o přidružení. Já se domnívám, že dohoda o přidružení může být takový trvalý rámec, eh, ve kterém můžeme spolupracovat se Syřany, aby se tam věci posunuly, ale odmítnout tu dohodu, to by znamenalo, že bychom se zbavili této šance, aby došlo ke změně té situace. Mm, děkuji za vaše připomínky, pane zpravodaji. Nyní dávám slovo panu Polsenovi, aby odpověděl. Thank you. Eh, Děkuji vám za dotazy. Ke Kurdům. Kurdská otázka je komplexní. A kurdské osobnosti, které jsou součástí politické elity, toho establishmentu, máme tam asi 300 tisíc, jsou jedna věc, ale jedna druhá jsou asi 300 tisíc kurdských občanů bez občanství. Navíc teď existuje zákon, na základě něhož lidé z pohraničních oblastí nemohou vůbec proba- prodávat ani kupovat půdu, což je pro Kurdy problém. Je to každopádně důležitá věc, kterou musíme mít na paměti. Pokud jde o dohodu o přidružení, tak my netvrdíme, že bychom měli tuto dohodu nějakým způsobem sabotovat. Je důležité aby Evropská unie a Evropský parlament zdůrazňovali lidská práva jako důležitou prioritu, protože to podporuje práci na ochranu lidských práv přímo v Syrii, která probíhá za obtížných podmínek. Ale na straně druhé je potřeba vytvářet určité platformy dialogu o lidských právech. A zastánci lidských práv nejsou vůbec rovnoprávnými partnery syrských orgánů. Jediné, jedinými partnery jsou lidé z bezpečnostních služeb. Takže všechno, co může nějakým způsobem pomoci k ustavení dialogu, představuje krok vpřed. A musíme také pomyslet eh, na to, co Eh, je důležité z dlouhodobějšího, z krátkodobějšího hlediska. Teď bychom měli vytvořit co nejvíc platform dialogu, protože jich je jen velmi málo. Děkuji vám, paní Šáde Polsn, pane Šáde Polsnen. Zdá se, že jsme vyslechli velmi dobrou analýzu a že budeme muset ještě navázat v rámci podvýboru na práci a budeme muset ještě zdůraznit to, na co poukazoval pan Šáde Polson, to znamená, že musíme upozorňovat na individuální případy porušování lidských práv a musíme o tom uvědomit velvyslance a tak dále. Velice vám děkuji za tu výměnu názorů. I nadále budeme situaci v Sýrii bedlivě sledovat. Děkuji všem kolegům, děkuji všem řečníkům a oficiální zasedání podvýboru je nyní uzavřeno a budeme pokračovat in camera za zavřenými dveřmi. Není to nic tajného, ale bude, budeme pokračovat ve složení pracovní skupiny pro Evropský nástroj pro demokracii a lidská práva. První oficiální zrání této skupiny nás čeká v brzké době, protože byl, již jsme, a udělá, ale předtím si uděláme eh, pětiminutovou pauzu a pak bude následovat, následovat krátké zasedání pracovní skupiny. Velice vám děkuji a myslím, že to bylo velmi dobré zasedání na začátku roku.